Um, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte. Myslím, že bychom mohli začít s první částí našeho pořadu jednání, kde máme poměrně dost administrativních záležitostí, takže v první řadě v první řadě je eh, na pořadu jednání přijetí návrhu pořadu jednání. Chtěla bych vás informovat, že tato schůze bude přenášena po internetu, kromě částí za zavřenými dveřmi. Časové údaje jsou čistě indikativní a mohou se během schůze měnit. A ráda bych vás informovala o následujícím body 5, 13 a 14 byly odloženy. když nejsou námitky, budeme považovat návrh pořadu jednání za schválený. Dále, chci vám oznámit rozhodnutí koordinátorů z dnešního rána. Koordinátoři rozhodli v souladu s pravidly konference předsedů z rozhodnutí z 5. března 1998, že proběhne designace eh, řídících rad ze strany Evropského parlamentu pro specializované agentury, přičemž eh, nominace budou předány výboru Jury a eh, kandidáti, kteří mají být navrženi, budou takto tedy předloženi. Hlasovat se bude dnes. Na našem zasedání koordinátoři rozhodli, že pozvou ECA eh, e a komisaře pro eh, rozpočet a administrativu, až bude kolegium schváleno, na eh, schůzi našeho výboru, aby představili zjištění závěry a doporučení ohledně zvláštní zprávy účetního dvora číslo 15 lomeno 2019 ohledně implementace reformního balíčku pro zaměstnance institucí z roku 2014. Koordinátoři rovněž rozhodli, že vypracují stanovisko v podobě dopisu pro petiční výbor, co se týká petice číslo 0193 lomeno 2019 eh, Jameson Young ohledně smluvních podmínek nekomerčních eh, autorskoprávních sběrných eh, orgánech a stanovisko eh, v podobě dopisu pro ústavní výbor k odstoupení, eh, dohodě o odstoupení Spojeného království z Unie. Spravodajkou je předsedkyně v obou případech. Eh, rozhodli jsme se v rámci koordinátorů jmenovat Franka Robertyho z SAD jako zpravodaje pro návrh na služby v členských státech v oblasti justičních a extrajustičních dokumentů to je z minulého legislativního období. E, koordinátoři rozhodli přizvat koordinátor, koordinátorku Evropského parlamentu pro práva dětí, paní Evu Kopač, na jednu z nadcházejících schůzí, možná snad 27. 28. ledna 2020. Koordinátoři přijali výzkumný program Jury, nebo e, studijní program Jury na roky 2019-2020, podpořili aktualizované znění e, noty k principům pro imunitu, a rozhodli o pořádání možného zvláštního zasedání výboru Jury příští týden 12. listopadu od 10 do 12, co se jedná přeskoumání střetů zájmu s možnou další schůzi 13. nebo 13. Eh, listopadu. Prostřednictvím písemné procedury z 9. října 2019 koordinátoři rozhodli, že následující členové výboru Jury budou zástupovat náš výbor na setkání Evropského, observato- Evropské observatoře pro porušování eh, IPR. Budou to pan Axel Foss, pan Ibar Garcia del Blanco, pan Stefan Sejourné, pan Patrick Breyer, pan Gilles Breton. Prostřednictvím písemné procedury z 10. října 2019 koordinátoři rozhodli pro první semestr 2020 takto, že se uspořádá slyšení ohledně bezpečných, etických a efektivních postupech v oblasti umělé inteligence, kde budeme mít separátní panel o etických a legálních otázkách eh, technologií rozpoznání obličejů, že zorganizujeme delegaci do Lucemburka k eh, účetnímu dvoru a že uspořádáme schůzi s národními parlamenty, která bude mít ze které by mohly vzejít dobré příklady pro lepší tvorbu legislativy z digitálního hlediska. Písemnou procedurou ze 14. října 2019 koordinátoři vyjasnili své předchozí rozhodnutí o zprávách z vlastních iniciativách, z iniciativy v oblasti umělé inteligence, což je rozhodnutí ze 17. září. Rozhodli předložit konferenci předsedů výboru žádosti o následující zprávy z vlastní iniciativy. Dvě žádosti o legislativní zprávy z vlastní iniciativy, jedna, tedy regulační rámec etnických aspektů umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií, a za druhé eh, režim civilní odpovědnosti pro umělou inteligenci. A pak tam jsou dvě žádosti o běžné zprávy z vlastní iniciativy. Za prvé tedy eh, duševní práva v rámci rozvoje umělé inteligence a souvisejících technologií a za druhé umělá inteligence, otázky státní autorita, interpretace a aplikace mezinárodního práva, co se týká jeho dopadu na EU v oblasti vojenského a civilního užití. Omlouvám se za toto zdlouhavé oznámení, tolik tedy oznámení předsedkyně. Bod 4 na pořadu jednání je schválení zápisu z předchozích schůzí. Pokud neobdržíme žádné námitky do konce této schůze, budou považovány zápisy za schválené z následujících schůzí z 10., 15., 24. července 2019, 3., 19., 25., 26. a 30. září 2019 a 14. října 2019. Má někdo nějaké komentáře, poznámky, návrhy či námitky? Nemá. Fajn. Pakliže se někdo rozhodne, že vlastně námitky, komentáře nebo poznámky má, prosím, předejte sekretariatu do konce schůze. Bod 5 byl odložen, tím pádem se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání, což je prezentace pana Leardiniho, zástupce generálního tajemníka Evropské komise a ředitele na generálním sekretariátu komise. A půjde o následující. Sdělení KOM ze dne 15. 2019 o zlepšování právní úpravy, hodnocení a potvrzení závazku. Sdělení KOMS 23.10.2018 o posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU. O zprávu KOMS eh, 4.7.2019 o kontrole uplatňování práva Evropské unie výroční zpráva za rok 2018 a sdělení KOMS ze 17.7.2019 o posilování právního státu v rámci Unie akční plán. Výbor přizval komisi k této výměně názoru ohledně subsidiarity proporcionality lepší regulace tvorby pra- eh, právních mechanismů a právního státu, přičemž prezentace komise bude založena na dokumentech komisí v těchto věcech nedávno přijatých. Dokumenty a dnešní diskuse budou velice užitečné pro následnou práci našeho výboru na těchto tématech. A ráda bych poděkovala oběma řečníkům z komise, kteří přijali naše pozvání. Pan Leardini, pokud vím, se zaměří hlavně na témata subsidiarity, proporcionality a lepší regulace, zatímco pan Sleeth se soustředí hlavně na právní stát a propojení právního státu a monitorování eh, aplikace zákona v členských státech. Dostanou 20 minut na obě prezentace, to si mohou rozdělit, jak budou chtít, a po jejich prezentacích proběhne kolečko otázek a odpovědí. Doufám, že jste něco takového očekávali, pánové. Výborně. Proto, pane Leardini, dávám slovo rovnou vám. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkujeme také za pozvání na dnešní odpolední schůzi, abychom pohovořili o různých aspektech tvorby právních předpisů v Evropské unii. A začnu několika poznámkami na téma subsidiarity a proporcionality a také lepší právní úpravy. Pokud je o subsidiaritu, jak víte, cílem zásady proporcionality je zajistit, že přijatá rozhodnutí mají co nejblíž občanům a že se neustále prověřuje, že to, co se dělá na evropské úrovni, je opodstatněné, pokud jde o to, jaké možnosti jsou na národní, regionální nebo místní úrovni. A tento princip, který se vztahuje na sdílené pravomoci Evropské unie, znamená, že Evropská unie neudělá nic, pokud je to účinnější než něco, co by se udělalo na národní, regionální nebo místní úrovni. A to proto z toho důvodu, že problém je dostatečně rozsáhlý, aby vyžadoval zásah na úrovni EU, anebo proto, že jde o záležitost, která se dotýká více členských států. Zásada subsidiarity úzce souvisí se zásadou proporcionality a ta vyžaduje, že cokoliv EU udělá, nesmí zacházet dál než to, co je nutné, aby byly naplněny cíle smlouvy. Tyto dvě zásady uplatňujeme, když tvoříme předpisy a když také revidujeme předpisy. Ve směru ze zdola nahoru každý návrh právního předpisu doprovází posouzení dopadů a v posouzení dopadů jsou podklady a výsledky konzultací se zúčastněnými stranami. V této souvislosti se systematicky ptáme, proč by EU v té či jiné oblasti měla něco udělat. Jde tedy o to, co prověřujeme v konzultačním procesu a dodržujeme zásadu subsidiarity. Vysvětlujeme, jak to vnímáme právě v posouzení dopadů, které doprovází každý nový návrh. Dále, jakmile ta legislativa je přijata, když přehodnocujeme předpisy, které už platí, komise provádí vyhodnocení a posuzuje mimo jiné přidanou hodnotu EU je to jedním z pěti standardních kritérií pro vyhodnocení, která systematicky využíváme. Jakmile komise přijme a předloží nový návrh, jak víte, je pak na národních parlamentech, aby prověřili, zda to odpovídá zásadě subsidiarity. Tak, jak je to v protokolu číslo 2 ke smlouvám. V průběhu tohoto procesu má každý národní parlament dva hlasy a pokud počet národních parlamentů, které Eh, představují třetinu nebo čtvrtinu 65 hlasů, které jsou jim přiděleny, pokud v podloženém stanovisku vysvětlí, že něco, co souvisí se zásadou subsidiarity, představuje problém, komise má povinnost zastavit celý proces a návrh přehodnotit. Má pak různé možnosti, buď návrh upraví nebo nechá, jak byl, anebo ho stáhne. V každém případě musí vysvětlit důvod, proč navrhuje příslušný postup. Já bych rád uvedl pár čísel, co se týče interakce mezi komisí a národními parlamenty v posledních letech. Především pokud jde o celkovou výměnu názorů mezi komisí a parlamenty, v posledních letech jsme v průměru dostávali 500 stanovisek z národních parlamentů, a to každý rok. V prvním roce mandátu komise toho bylo méně a v posledním roce také. Nicméně špičky jsme dosáhli v letech, kdy jsme dostali 600 stanovisek. A tady mluvím o obecných stanoviscích. To jsou stanoviska od národních parlamentů k jakémukoliv aspektu eh, právních předpisů. A když vydělíte počet parlamentů, které, tak v průměru eh, vám vychází 20 stanovisek na každý rok, na každý národní parlament. Z těch průměrných 500 Opět v průměru máme 30 stanovit, stanovisek, které upozorňují na otázku subsidiarity. Je to tedy mnoho parlamentů, ale nedosáhli jsme hranice, která vyžaduje žlutou kartu. Tyto parlamenty upozorňovaly na otázky související se subsidiaritou. A v posledních pěti letech došlo jenom k jednomu případu, který vyvolal uplatnění žluté karty, mechanismu žluté karty – Týkalo se to revize směrnice o vysílání pracovníků a byla to jediná žlutá karta, eh, kterou obdržela Junckerova komise. Rozhodli jsme, že ten návrh zachováme, vysvětlili jsme proč a upravenou směrnici spoluzákonodárci přijali 28. června 2018. Já tedy myslím, že ta čísla ukazují, jak to vypadá s otázkou subsidiarity v tom celkovém dialogu, který vedeme s národními parlamenty. V roce 2017 předseda Juncker vytvořil pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a zásadu méně, ale účinněji. Tato pracovní skupina předložila několik doporučení. V říjnu loňského roku komise, paní předsedkyně, vy už jste na ten dokument odkazovala, předložila sdělení, kde jsme vysvětlili, jak chceme uplatnit tato doporučení. Několik bych zmínil. Za prvé, předložíme posouzení subsidiarity a proporcionality standardizovaným způsobem. Budeme využívat eh, takzvanou mřížku pro posouzení subsidiarity. Podle té procházíme několik věcí, které souvisí se subsidiaritou a to se teď bude systematicky využívat u všech nových legislativních návrhů. A doufáme, že Evropský parlament, Rada a národní parlamenty budou využívat tento dokument v průběhu legislativního procesu. Za druhé, zaměříme se na záměry místních a regionálních orgánů v konzultačním procesu. Pokusíme se je lépe usměrnit, protože máme za to, že to jsou právě primární uživatelé předpisů EU v celé řadě oblastí. A mají zkušenosti z první ruky, pokud je o uplatňování legislativy EU. Za třetí, důkladněji zvážíme stávající legislativu, promyslíme otázky subsidiarity a proporcionality a také úlohu místních a regionálních orgánů. A poslední věc, to se týká procedurální záležitostí. Je tady otázka doby, kterou dostávají člensk- eh, národní parlamenty, aby se vyjádřili. My víme, že podle protokolu číslo 2 mají 8 týdnů a my jsme se dohodli, že zohledníme také eh, parlamentní prázdniny a budeme to započítávat do těch osmi týdnů. A poslední věc, která je také důležitá, komise se zavázala, že v případě, kdy několik eh, národních parlamentů předloží podložené stanovisko k subsidiaritě, i když to nedosáhnete hranice pro žlutou kartu, více to zviditelníme. Viděli jsme z těch čísel a z těch případů, které jsem zmínil, že opravdu vzácné, že by národní parlamenty dosáhly té jedné třetiny. A proto jsme se zavázali, že pokud několik národních parlamentů dosáhne určité kritické masy, a my říkáme, že by to mělo být sedm hlasů nejméně od čtyř národních parlamentů, do budoucna více zviditelníme jejich stanoviska a zpracujeme souhrnou odpověď. Uvedeme všechny problémy, na které upozorňovali a také naše reakci a ten dokument dáme k dispozici veřejnosti a spolu zákonodárcům. Pokud je o lepší právní úpravu, jak víte, toto hrálo velkou úlohu v Junckerově komisi. My jsme zpracovali tři pilíře lepší právní úpravy. Představuje to konzultaci, posouzení dopadů a vyhodnocení. I v nové komisi to bude hrát velkou roli. Chceme, aby nové předpisy vycházely z podkladů a z transparentních procesů, do kterých se zapojí také občané a zúčastněné strany. Nedávná zpráva OECD o regulatorní policy, jsou to vyhlídky na rok 2018, uvedla, že regulatorní eh, politika eh, komise je na jednom z předních míst v OECD. Viděli jste, že eh, nově zvolená předsedkyně von der Leyen je proto, abychom uplatňovali tu zásadu jedno přijmeme, jedno zrušíme, aby se usnadnil život lidem a také uživatelům evropských právních předpisů. Bude to představovat pobídku, abychom se zamysleli nad tím, jaké předpisy už teď máme, a abychom také zvážili, jak omezit e, zátěž po každé, když se navrhuje nový právní předpis. Účelem takovéhoto zápočtu je to, že břemeny, které, břemeno, které bude představovat nové, nový předpis, vynahradíme tím, že usnadníme nebo ulehčíme to břemeno ve stejné legislativní oblasti na základě stávajících předpisů. A jakmile komise nastoupí, tak také bude věnovat velkou pozornost implementaci tohoto, eh, této zásady nejprve pracovním programu komise eh, pro rok 2020, který bude schválen pár dnů po nástupu nové komise do funkce. A když dovolíte, já teď předám eh, slovo kolegovi. Děkuji za tuto možnost doplnit pár slov k nedávné zprávě o uplatňování evropského práva. Samozřejmě, že účinné uplatňování práva je jedním z pilířů přínosu evropských politik pro občany a firmy. Aby občané a podniky mohly požívat svých práv a aby měli nárok na opravné prostředky v případě jejich narušení. Jak uvedla paní předsedkyně před chvílí, vidíme tu jasnou vazbu také s agendou v oblasti právního státu. Čili chceme-li, aby evropské právo bylo jednak prováděno, jednak dodržováno, to je, musí to být eh, prioritou této eh, komise a to bylo předestřeno také paní předsedkyní. Takže tady máme jakýsi přehled důležitých opatření komise, když se podíváme zpětně na rok 2018, ale odráží to také dlouhodobější trend. Lze očekávat, že to bude pokračovat i do budoucna. A já jsem si vybral z té zprávy tři body, které bych chtěl zdůraznit. Jednak přímá vazba týkající se zajišťování implementace práva a politických priorit. Ty hlavní politické oblasti, v nichž jsou problémy s implementací, jako je například životní prostředí, doprava, což jsou oblasti, které mají přímý dopad na lidi, na občany a na trhy. A zpráva to ukazuje, že specifické kroky již měly velmi konkrétní dopady, co se týče zajištění toho, aby byly politiky realizovány, pokud jde o eh, tu vazbu mezi implementací a výsledkem. Zpráva také poukazuje na porušení a na prevenci. Když se podíváte na statistiky od roku 2014, tak 90 potenciálních případů porušení se podařilo vyřešit, aniž bychom je museli řešit u Evropského soudního dvora, čím se šetří prostředky daňových poplatníků. A tohle je plod dialogu mezi členskými státy a komisí. To je priorita naší práce. Nyní používáme širokou škálu nástrojů, jimiž pomáháme členským státům transponovat a provádět evropské právo řádně a včas. Máme různé pokyny, školetní, školení, semináře, workshopy a další, kde lze tyto věci dopodrobna probírat. A konečně zpráva také obsahuje další podrobnosti o tom, jak řešíme porušení a stížnosti. Je to v souladu s výzvami Evropského ombudsmana a účetního dvora my se snažíme vycházet těmto podnětům vstříc. Například doba trvání vyšetřování různých porušení. Od roku 2016 došlo k snížení počtu případů o 5% v roce 2018 oproti do roku, roku 2016. A další statistiky ukazují, že členské státy začali transponovat v roce 2018 směrnice poněkud rychleji než dříve. Ale stále je vysoký počet stížností a celkovým převládajícím tématem je, že musíme i nadále usilovat o informování občanů o jejich právech a možných um, opravných prostředcích. Takže tohle je jeden ze způsobů, jak může Evropská unie podpořit právní stát a posunout se dál ke specifičtějším iniciativám, které jsou eh, nyní ve fázi přípravy či implementace. Právní stát je podstatou našich hodnot v článku 2 smlouvy, což vyzdvihuje význam způsobu práce Evropské unie. The... Což je předběžný předpoklad. On which the European project lies. A zároveň Mm, také podstatou vzájemné důvěry. Právní stát je stále častěji vyzdvihován mezi prioritami Evropského parlamentu i radě i e, komise. Průzkum Eurobarometru z letošního roku rovněž ukazuje vysokou míru veřejného zájmu, protože veřejnost má zájem o to, aby právní stát byl převeden do praxe. A Evropský soudní dvůr nedávno potvrdil, že právní stát a zejména nezávislost justice jsou um, nezbytnými pilíři pro fungování Evropské unie. Takto krok za krokem Evropská unie rozvíjí svůj soubor nástrojů na podporu právního státu, jakožto společného úsilí Evropské unie a samozřejmě tyto pokyny jsou dalším krokem k doplnění tohoto souboru nástrojů. Měli bychom rozšířit rozsah a působnost našich opatření, abychom e, posílili kulturu právního státu, abychom předcházeli vzniku problémů a také, abychom byli schopni lépe reagovat. Co to znamená kultura právního státu? To znamená, abychom využili všechny prostředky k tomu, abychom podpořili debatu a občanskou společnost a klíčové společ, organizace, jako je Rada Evropy. A v tom by podpora a práce tohoto parlamentu rozhodně byla více než vítaná. Ten cyklus, který nakonec povede k práce, eh, k eh, vypracování zprávy, tak ten by měl být jakýmsi preventivním nástrojem. Měli bychom vycházet z těsné vzájemné výměny názoru a postupu, identifikovat přitom opakující se problémy. A stejně jako v případě rady, i v tomto případě komise doufá, že by tato zpráva pak eh, byla hodnotným vstupem pro další práci parlamentu. Ve sdělení se jasně říká, že cílem by mělo být, aby se snížila eh, nutnost zasahovat ze strany Evropské unie. A také, aby docházelo k deeskalaci a obnovení situace udržitelným způsobem. Tohle vše vychází z celé řady základních zásad a principů, to znamená, aby všechny členské státy byly zapojeny rovnoprávným způsobem. Primární zodpovědnost by měla být na členských státech a vždy v první řadě je nutno se opírat o národní přístupy a národní systém checks and balances. Měli bychom hledat přístupy na základě spolupráce. A musí to být skutečně společné úsilí. Všechny členské státy spolu zodpovídají na do, za dodržování právního státu a celkový dopad je nejúčinnější, když instituce jednají sladěným způsobem. Ty kroky je potřeba, musí být zorganizovány tak, aby se zapojily všechny instituce. Děkuji za pozornost. Thank you very much indeed, um, for your... Děkujeme vám mnohokrát za vaše excelentně velice jasné prezentace k těmto tématům. Chce se někdo na něco zeptat? Na oba řečníky, ano, otázky na oba řečníky, prosím pěkně, prosím. Děkuji. Děkuji vám za vaše zprávy. Má otázka se týká lepší tvorby legislativy. Byl to skvělý souhrn, skvělý přehled nových doporučení. Měla bych eh, tedy otázku, a to, mně připadá zvlášť důležité, aby místní a regionální úřady nebo různé, a aby více eh, jaksi zahrnovali různé místní svazy do tvorby legislativy. A v tomto ohledu je velice významný výbor regionu například, který zatím tedy vypracovává eh, stanoviska, která jsou tedy eh, pouze skutečně názory, není, není povinné je do ničeho integrovat. A já se chci zeptat, zda jste s komisí a radou diskutovali o e, možnosti většího zapojení výboru regionů, který se z velké části skládá z různých zástupců regionů a místních samozpráv, jako jsou starostové, aby se e, tento, eh, tato organizace náležitě využila pro zlepšení vlastně i implementace legislativy. Jsou nějaké konkrétní aspekty v souvislosti s výborem regionů, které vám z té konzultace vyplynuly? Děkuji. Děkuji. Ano, už několik let komise jde nad rámec těch standardních vztahů s výpadem regionu. V zásadě smlouva předpokládá dvě role. Stanoviska k legislativním návrhům a za druhé výbor regionu hraje velice specifickou roli v rámci smlouvy. Může eh, komisi pohnat před soud kvůli tomu, že nerespektuje princip subsidiarity. Což je tak trošku taková ta Eh, jaderná zbraň, řekněme, jakou by výbor regionu mohl mít, ale to se ještě nestalo, protože jsme neustále v dialogu. S výborem regionu spolupracujeme. V první řadě výbor regionu má observatoř pro subsidiaritu, takže eh, určití členové výboru regionu, ať už z regionu nebo z místních orgánů, se stávají dohromady v této observatoři, která v reálném čase identifikuje legislativu, která by mohla způsobovat obtíže s implementací. Za další, komise eh, od tohoto mandátu má k dispozici takzvanou platformu REFIT, což je platforma, která združuje zástupce členských států a zástupce zúčastněných stran, ať už to jsou podniky, odbory, občanská společnost nebo jiní, za účelem identifikace konkrétní legislativy, která je problematická co do své implementace. A v tomto kontextu výbor regionů Eh, má jedno dedikované křeslo, takže mají tam svůj hlas, mohou platformu Refit informovat o potížích s implementací legislativy EU a my si velice vážíme jejich stanovisek. Děkuji vám. Fajn. Pan Lebreton, pan Sayer a potom pan Scheinfeld. Takže pan Lebreton jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já k tomu mám pár připomínek, protože ty texty, které jsou nám předloženy, jsou skutečně obsažná, bohaté a sdělení rovněž. Takže předně, co se týče subsidiarity, já jsem tu vyslechl ta čísla s velkým zájmem, asi 30 stanovisek národních parlamentů a každé se týká subsidiarity. Ne, že by toho bylo až za stolik, ale přece jenom je to podstatné číslo. A v pěti posledních eh, letech jsme měli jedinou žlutou kartu a to bylo v velmi medializované kauze vysílaných pracovníků. A e, samozřejmě e, komise trvala na svých pozicích. A e, mě zajímají ty pokusy posílit respektování principu subsidiarity. To, co bylo řešeno, ukazuje, že je to skutečně reálné úsilí. První bod. Máme tu tu srovnávací tabulku subsidiarity, to máme v tom dokumentu, to je dobré, to je důležitý pracovní nástroj, který by měl umožnit všem národním parlamentům snažit se schvalovat totožná kritéria při posuzování subsidiarity. Druhá, ještě zajímavější věc, je vůle lépe zohlednit stanoviska národních parlamentů, ale jak bylo připomenuto, stejně jako ten postup žluté karty, nefunguje to příliš dobře třeba, je třeba říct si, že když čtyři národní parlamenty se tak, tak říkají spojili, aby vyvolali určité pochybnosti, tak eh, pak by tedy komise mohla vyhovět eh, v takovém případě nějakým způsobem reagovat na jejich eh, obavy. To by byla taková mini žlutá karta. Ještě další prvek, který byl v jednom dokumentu a nebylo na to poukázáno, bychom prodloužili tu lhůtu os, místo 8 týdnů, 12 týdnů na, pro reakci národních parlamentů. To by pak umožnilo vyřešit všechny ty problémy s tím, že například nadejdou, já nevím co, vánoční prázdniny nebo něco podobného. A ještě, a to už na závěr, já mám dvě základní obavy. Jednak obávám se, že subsidiarita se nesprávně, nedostatečně uplatňuje. Protože eh, já, já si myslím, že kdy, velmi dobře si vzpomínám ve Francii, když se vedla da, debata, že byla Maastrichtská smlouva a tak dále, když už byl princip subsidiarity v článku 3b. A tehdy se nám vysvětlilo, že Evropská unie musí vždy prokázat a dokázat, že je eh, tím lepším, jaksi, lepší úrovní, na kterou se má jednat. Ale vede k tomu úplně obráceně. Evropská unie vždycky rozhoduje a členský stát musí skrze žlutou kartu, což ale nefunguje, nějakým způsobem prokázat opak, to znamená, že naopak mají jednat oni a ne Evropská unie. Takže došlo k musí podle mě, k jakési deformaci toho principu, takže to je první otázka, jestli máte pocit, že to takhle je vnímáno Eh, řadou občanů, aspoň já ten pocit mám. A druhý problém, to je poznámka, která je mi bližší osobně, protože jsem francouz, to je centralizovaný stát, již na základě naší tradice. A podle mě subsidiarita je něco, co je jakási zbraň proti svrchovanosti státu. Proč? Protože my využíváme subsidiarity k tomu, abychom vytvářeli přímý dialog mezi regionem a Evropskou uní. A tím vlastně vyřadíme ze hry stát. No a Přečtěte si stranu 14 dokumentu, který nám tu byl předložen na poslední stránce. Tam je ta tabulka šedá a tam se píše. Výbor regionů by měl vytvořit regionální osy, aby bylo možné lépe převádět regionální expertízu a zapracovávat ji do přípravy politik. Vidíte, to je naprosté obcházení státu. A to není dobrá věc. Takže ještě druhá otázka. Uznáváte, že subsidiarita může být použita jako takováto zbraň, která má obejít svrchovanost členských států? A ještě rychlá poznámka k druhému dokumentu, posílení právního státu. To je jen pro informaci. Je tam zmíněno, tedy dokument o kontrole uplatňování práva na straně 5, tam se říká, že Francie tedy byla, podmíň, byla v, vedená, eh, se účastnila toho procesu pro porušení dodržování kvality eh, znečištění ovzduší a já, mně to tady přišlo trošku eh, zvláštní a paradoxní, vzhledem k tomu, že máme pařížskou dohodu a tak dále. A ještě já si myslím, že právní stát má určitý formální aspekt, to je respektování hierarchie norem, a pak ten hmotný aspekt, to je, že se respektují určité hodnoty. A mně přijde zajímavé, že v tom dokumentu mezi hodnotami je způsob, evropský způsob života. Že se tu hájí jaksi naše eh, identita. Ale je tu kritika. V tom smyslu. Vždycky mě překvapuje, když Evropská unie používá sama za sebe a pro sebe právní stát, přitom Evropská unie není stát. Takže tady je jakási koncepce, již sama Evropská unie neodpovídá. A máte za to, že možná nepřísluší Evropské unie, aby sama pro sebe používala tento termín a aby vymyslela něco jiného? A za čtvrté, nemáte náhodou pocit ohledně tohoto dokumentu, že používáme pojem právní stát, abychom ještě více posílili nadvládu Unie nad členskými státy, nadřazenost. A tady máme na poslední stránce 18, tady doporučujeme, že aby se lépe zajistil respekt právního státu, abychom vytvořili nové mechanismy, které by trestaly členské státy, sankční mechanismy pro ty státy, které by nerespektovaly. Eh, a to není článek 7, který už existuje. To je o nějakých nových mechanismech, které by teprve vznikly. To mě hrozně znepokojuje, protože i když samozřejmě právní stát je pro mě důležitý, tak abychom zajistili ten, eh, to dodržování, tak to chce spolupráci a ne žádné trestání. Děkuji. Um, thank you very much. Děkujeme mnohokrát. Tak to je celá řada věcí, které můžeme řešit. Prosím? Jen stručně. Nebudu tu zacházet do filozofické diskuze, jestli princip eh, subsidiarity je politický koncept či sociologický. Já to ponechám na právní úrovni. Jsou to určité mechanismy právní ve smlouvě, které prostě uznávají kompetence a dávají je v Národním parlamentu, výboru regionu a tak dále, každému, co mu přísluší. Jednak proto, aby se vyslovily případně určité obavy ohledně dodržování subsidiarity, případně žlutá karta, nebo výbor regionu možnost obrátit se na soud. To jsou opatření a nástroje právního charakteru. Ano, je pravda, že někdy v těch na, eh, v stanoviscích národních parlamentů se pod štítkem, pod záminkou subsidiarity skrývají možná trošku jiné věci ohledně určitých politických směrů a zájmů některých návrhů komise. A to pak není to, jak se má princip subsidiarity uplatňovat. Právě proto se snažíme držet se striktně legislativních pravidel, ale také využít té pozitivní stránky toho, co existuje. A nejde v případě ruském regionu o to, že by někdo obcházel členské státy. Jde o zefektivnění. Jde o to, že nám to může pomoci dostat ty informace o uplatňování komunitárního práva v běžném životě občanů v terénu. A já myslím, že k tomu jsou samozřejmě regionální míst, místní orgány společnosti, které vědí nejlépe, jaké jsou problémy přímo na místě, přímo v terénu, přímo nejblíž občanům. Co se týče na, národních uh, parlamentů, tak tam ten právní problém je v tom, že smlouva stanoví pouze 8 týdnů, nemůžeme dát 12 týdnů, aniž bychom modifikovali protokol 2, ale ve spolupráci s institucemi bychom z toho mohli odpočítat eh, prázdniny a tím pádem se vlastně dostanou na těch 12 měsíců, když nebudeme počítat to prázdniny. On... No, co se týče toho právního státu jako takového, to je samozřejmě eh, součástí smluv, takže pro nás to má reálný význam. Je asi pravda, že to je něco, kde je důležité konsolidovat naše chápání celé věci. A proto pro prosazování právního státu je velice důležitá kultura. Je potřeba zajistit, že to povede ke společnému chápání toho, co máme na mysli. Zejména v posledních rozsudcích Evropského soudního dvora vidíme, že z právního hlediska máme jasné chápání toho, co to celé znamená, ale myslím si, že je ještě potřeba zapracovat na tom, abychom mohli eh, toto chápání nějak, řekněme, obecněji generalizovat. Co se týče mm, našeho přístupu k celé věci, já si myslím, že komise, a to vychází velice silně z těch politických směrnic, které nám eh, dezignovaná předsedkyně dala k dispozici, kde tedy chceme zdůraznit ten kooperativní element, chceme zdůraznit spolupráci. Přesto všechno potřebujeme, a jak řekl pan Lebreton, článku 7 předpokládá ve finále nástroje, které můžeme využít k tomu, když se objeví nějaké problémy. Řekl bych, že ten oddíl, eh, o kterém jsme specificky hovořili, hovoří konkrétně o představě, že v konkrétních oblastech politiky EU je užitečné mít jiné doplňkové nástroje. Jak víte, komise představila určitý návrh, eh, jakožto součást balíčku víceletého finančního rámce, tak abychom mohli řešit problémy právního státu s velice konkrétním dopadem na finanční zájmy Evropské unie. A řekl bych, že tady chceme říct, že mohou být i jiné oblasti, kde velice, vlastně tím samým, velice cíleným způsobem bychom se mohli zaměřit na eh, podobné nástroje v jiných oblastech, ale samozřejmě to všechno by si žádalo legislativní proces, abychom se někam dostali. A je potřeba také zdůraznit, tu filozofii toho přístupu jako celku. Tady jde hlavně o rozvoj kultury, jde o spolupráci jakožto základní součást této iniciativy. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, to byly velice dlouhé otázky a vyčerpávající odpovědi. Máme na seznamu ještě tři řečníky, bylo by dobré, kdyby to bylo stručnější. Prosím. Děkuji, já se pokusím. Jsem rád, že mluvíme o těchto třech nebo čtyřech balíčcích současně, ale nevidím tam žádnou vazbu v textech těch balíčků. Možná by bylo lepší, kdyby ta sdělení komise byla taky dohromady. Uvedu vám jeden příklad. Mluvíme o lepší tvorbě právních předpisů a například o posouzení dopadů. A cílem posouzení dopadů je posoudit, zda doporučený akt zavádí všech stejné standardy pro všechny subjekty. A když se podíváme na právní řád na stejném základě, vidíme, že je tam velká nejistota. Zacházíme do oblastí, které se nedotýkají evropského práva. Což znamená, a navíc, Současně, když to posuzujeme, a to je významný prvek, který bych chtěl zdůraznit, když mluvíme o právním státu, měli bychom mít stejné normy, stejné standardy všude. Jde o to, jak poskytnout záruku, protože komise má být jedním z těch, kdo posuzují právní řád a samozřejmě smlouvy poskytují takové procedurální možnosti, jak tedy poskytnout možnost pro stejné standardy. Já vám uvedu příklad své země. V tomto parlamentu i jinde se pořád hodně mluví o nezávislosti soudnictví v naší zemi. Ale když se prověřuje ta tabulka hodnocení pro spravedlnost, neodráží se v tom tato stanoviska naší zemi jsme ve všech oblastech rozhodně třeba uprostřed, anebo dokonce někde nahoře. Takže některé země si vedou mnohem hůř, pokud je o nezávislou soudnictví, než ty země, na které se pravidelně ukazuje prstem. Poskytujeme tedy nezbytné postupy, které zajistí rovné zacházení se všemi zeměmi? Jinak si prostě vybíráme, co se nám hodí v politické oblasti, nebo jenom částečně hodnotíme některé země. A když si vezmeme subsidiaritu a proporcionalitu, je tady taky ten problém, že právní stát musíme trošku jinak nahlížet v našich diskuzích. Musíme o tom přemýšlet jinak. Právní stát jednoznačně podle smlouvy neplatí mm, zejména pro členské státy, protože členské státy nebo téměř většina z nich mají nějaký mechanismus, který zajišťuje běžné postupy. Máme ústavní soudy, soudy, nejrůznější instituce, které zajišťují, že ty postupy tam budou platit. A málo kdy to přesahuje národní kontext. Ale když mluvíme o našich vlastních institucích, Evropský parlament nebo rada třeba při hlasování nějakým způsobem vykládá náš právní řád, když třeba prověřujeme střed zájmu u komisařů, je tam velká nejistota, pokud je o to, jestli se ta pravidla uplatňují. A nemáme žádné záruky, nemáme žádné další instituce, které by to vyvážily. Já si tady myslím, že když mluvíme o mechanismu právního státu, měli bychom také nějak upravit tu rovnováhu, protože právní stát musíme striktněji a přísněji vyžadovat i od našich vlastních institucí. Naprosto souhlasím s tím, že EU a zvlášť komise a parlament, parlament je politický orgán, posuzuje členské státy, dochází k institucionálním konfliktům, subjektivnímu posouzení. Měl by to být mírnější mechanismus, takže si říkám, jak to všechno dá dohromady. Subsidiaritu, proporcionalitu a taky stejné standardy pro všechny členské státy. Když instituce EU vstupují do této velmi nejisté oblasti a začínají diskutovat o interních ústavních nebo právních postupech členských států. Mnohokrát děkuji. Může na to někdo z vás reagovat? Krátce, prosím. A pak si vezmeme poslední dvě otázky. Dobře, já začnu. Ty dvě situace jsou dost odlišné. Když mluvíme o subsidiaritě a proporcionalitě, jde o to, že vytváříme novou evropskou legislativu, která má platit v celé EU pro všechny členské státy. A úsilí o jistou míru harmonizace proto patří pod posouzení dopadů, protože eh, konec konců chceme stejné podmínky a chceme zajistit, že ta legislativa se bude řádně implementovat. A proběhá diskuze, která už vlastně není tak aktuální do opovahu legislativy EU. V minulosti jsme hodně mluvili o nějakých rámcových směrnicích nebo směrnicích, které představují úplnou harmonizaci, o směrnicích eh, na rozdíl od eh, nařízeních. Některé právní akty umožňují zásah na národní úrovni při transpozici. A já myslím, že tyto otázky jsou vždy relevantní, když se zabýváme posouzením dopadů pro nové předpisy. Pokud je o právní stát, Neposuzujeme legislativu EU, která byla ex ante harmonizována, ale jde o, stát, vnitrostát, o stav vnitrostátních předpisů, které mají představovat ten právní stát nebo nastavit ten právní stát. Ano. Já bych zopakoval, co už bylo řečeno. té filozofii jde hlavně o výměnu názorů a spolupráci. A je třeba uznat, že každý členský stát má svůj ústavní řád. A ty nikdy nebudou úplně stejné nebo harmonizované. Mají jsme vlastní tradice a vlastní, vlastní způsob práce. Nicméně jde také o to, že pokud bereme vážně právo EU, a to, co právo EU znamená pro občany a pro podniky, musíme otázce právního státu věnovat pořadnost. Má to určitý význam a Evropský soudní dvůr to dal jasně najevo. A proto, když se vrátím eh, k té tvorbě kultury právního státu, je to taková dlouhá cesta. Nejde o nějaký samostatný standard, jednu normu. Je to oblast, na které opravdu musíme zapracovat, ale naším záměrem je dělat to kolektivně a na základě spolupráce. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že se vezmeme ty další dvě otázky společně a pak vás poprosíme o odpověď. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Budu velice, velice stručný. Chtěl bych poděkovat za obě zprávy. Já se omezím pouze na otázku subsidiarity. To je princip, který sdílím. Je to naprostý základ politické kultury, která se i u nás v Itálii za celá desetiletí prosadila. Ale co se týká těch vašich zpráv, které byly velice jasné, mám trošičku problém. Vy tvrdíte, že tento princip, takto artikulovaný a se kterým já plně souhlasím, tedy subsidiarita, což v zásadě znamená, že Evropská unie dělá pouze ty věci, které nemohou býti provedeny na úrovni jednotlivých států nebo na úrovni lokální, tak to je ten princip, který se má realizovat. Ale jaký je dopad na vnímání EU když se tento princip aplikuje více nebo méně, ten princip subsidiarity. Není snad evidentní, že v posledních letech se v Evropě vyvíjí takový, ta, takový řekněme, negativní náhled na EU, protože se zdá, že Evropská unie něco vnucuje státům i v těch případech, kdyby ta pravidla mohly řešit samé, samotné členské státy, případně jejich lokální úroveň. Já si myslím, že právě tato nesourodost mezi, jak to říct, mezi snad tím dokumentem, který plně sdílím, a jeho efektivní realizací, tedy realizací subsidiarity a proporcionality, že tam je určitá diskrepance která hodně negativně ovlivňuje veřejné mínění. My jsme politický orgán a já si myslím, že tento problém musíme řešit my jako e, proevropští politici. Je potřeba řešit tento případ v, eh, v souvislosti s normami, s konkrétní aplikací principu subsidiarity. A musíme jít proti tomu, co se ukazuje jako všeobecný pocit, že tedy jednáme v nesouladu s cíly, kterých Evropská unie chce dosahovat. Takže, abych tak řekl, pokud vy jste tím vrcholem, řekněme, administrativy, tak eh, vy se touto otázkou přece musíte zabývat a já se vás chci proto zeptat, zda můžeme něco udělat s tímto, abychom eliminovali tento negativní dopad na veřejné mínění. Děkuji vám. Um, and, um, Jackie Jones. Finally in the right room. Konečně jsem ve správném sále ve správnou dobu. Promiňte, to byl takový interní vtip. Mám tady dvě poznámky. Za prvé, Když se podíváme na proporcionalitu a subsidiaritu a na poslední verzi anglické, na poslední stránku anglické verze, máme tam graf, eh, různé závěry nebo otázky pro tu konferenci. A ve dvou případech jde o zastoupení místních a regionálních orgánů a o to, jak by měli zvyšovat povědomí a také využívat účinným způsobem nevládní organizace a organizace občanské společnosti aby poskytli výboru regionu i ostatním institucím EU informace. A jde o zřízení nějakých regionálních středisek na nejrůznějších místech. A mně tady jde o to, že když mluvíme o lepší tvorbě právních předpisů a lepší regulaci, znamená to také zapojení zástupců a reprezentativnost. A já si myslím, že tady máme problém s orgány na místní úrovni nebo s regionálními orgány, pokud jde o tu reprezentativnost a o různé sektory, zastoupení různých sektorů a tak dále. Já si myslím, že by bylo velice zajímavé zjistit, jak tyto nevládní organizace, stejně jako zástupci ve výboru regionů, jsou reprezentativní ve vztahu ke svým komunitám. A když mluvíme o lepší tvorbě právních předpisů a lepší regulaci, musíme pod tyto principy zahrnout všechny. To je první věc. A druhá věc se týká právního státu anglické verzi na straně 8 tady mám na mysli eh, na to, o to, co máme v rámečku, umožnit financování pro organizace občanské společnosti a tak dále. A to souvisí s tím, co už jsem říkala, je třeba zajistit, že tyto organizace jsou reprezentativní. Ale musíme také zajistit, že nepůjde o stejné lidi, že za tím stolem nebudou pořád sedět ti samí lidé. Musíme zastoupit i ty, kteří obvykle hlas nemají. To znamená, jde třeba o komunity BME, osoby s postižením, zástupce venkova a tak dále. To tam taky musí být. A já to chápu tak, že právní stát znamená také přístup ke spravedlnosti a implementaci toho právního státu. A já si myslím, že tady je potřeba říct v té zprávě jednu, u té zprávy v jednu věc a každý rok je podávat o tom zprávy. Jde o přístup a konkrétně, kromě toho, co říkali ostatní, mám na mysli také zastoupení žen a to, jakým způsobem mají ženy přístup ke spravedlnosti nebo jestli naražejí na překážky. Aby bylo možné naplnit požadavky právního státu a vyváženost pohlaví, jak víte, je to jeden z požadavků ve smlouvách, potřebujeme také genderový mainstreaming a já bych proto opravdu eh, dostala víc informací i v tomto dokumentu. A jeden ze způsobů je samozřejmě navýšit rozpočet pro IG, abychom měli víc statistik, samozřejmě souhodných statistik na základě pohlaví a tak dále. Pokud máte obavy ze statistik, toto je jeden způsob, jak to zajistit, pokusit se dostat víc informací i na úrovni EU. Mnohokrát děkuji. Já se také pokusím odpovědět stručně, když jsou to důležité otázky. Za prvé, vnímání práva EU v členských státech. Ano, já myslím, že komise si je toho vědomá. Ať už je to správně či špatně, lidé eh, to tak nějak vnímají, eh, mají pocit, že s právem EU se vždycky po nějaké břemeno. Junckerova komise má ten slogan být velcí ve velkých věcech a malý u malých věcí. Dobře, eh, předsedkyně von der Leyen má princip jedno přijmout nebo zavést a jedno zrušit. A jde tedy o to, abychom co nejvíce omezili administrativní zátěž, kterou, která vede z eh, evropského práva pro ty konečné příjemce. To znamená, že je to taková realita. Ano, evropské právo může vytvářet břemeno pro konečné uživatele a musíme tomu věnovat velmi velkou pozornost. Na druhé straně je tady druhá realita, která také existuje, a totiž to, co se vykresluje jako břemeno nebo zátěž nebo omezení způsobená právem EU. A tak se to vysvětluje. Vlastně je něco jiného. Té realitě se říká pozlacování, neboli při transpozici práva EU, což může být velice stručný předpis, některé členské státy využívají této příležitosti a doplňují a v některých případech eh, docela výrazně další zátěž. A vysvětluje se to jako legislativa EU, nebo předkládá se to jako legislativa EU. A to proto, v meziinstitucionální dohodě o lepší tvorbě právních předpisů, podepsané v roce 2016, byla doložka o tom pozlacování a o tom, že je potřeba komunikovat členskými státy a zajistit, že při transpozici práva EU do vnitrostátního práva nebudou této příležitosti využívat k tomu, aby doplňovali další zátěž. A k té poslední otázce o reprezentativnosti výbory regionů nebo konzultací, já myslím, že toho jsme si opravdu vědomi reprezentativní demokracie je v Evropském parlamentu a nikde jinde. Všude jinde máme nejrůznější obavy, ale neusilujeme a nikdy nedosáhneme dokonalého zastoupení všech sektorů společnosti nebo politických stran v členských státech. Největší počet reakcí na veřejnou konzultaci jsme nedávno měli u směrnice o letním čase – tam jsme dostali 4,6 milionů, 4,6 milionů stanovisek. Je to reprezentativní? Ne, není. Protože téměř 3 miliony stanovisek byly stejné a pocházely z jednoho členského státu. Musíme se tedy na to podívat a když to děláme, tak musíme zvážit Evropskou unii jako celek. Samozřejmě eh, čistě jenom ten počet těch stanovisek nebo reakcí, které jsme tady ukazovali, že je tady nějaký problém, který vnímá více jeden členský stát než všechny ostatní, ale zejména pokud je o výbor regionu, my neusilujeme o úplnou reprezentativnost. Ještě krátce k těm posledním dvěma věcem. Přístup občanské společnosti k financování. My rozhodně doufáme, že v příštím období budeme mít nový program práva a hodnoty a budeme mít víc příležitostí financovat občanskou společnost. A já si myslím, že rozhodně souhlasíme s tím, že pokud je naším cílem zahájit nový dialog o kultuře právního státu, a rozhodně bychom měli zapojit různé aktéry a rozmanitější aktéry než v minulosti. A za druhé, pokud je o rovnost a přístup ke spravedlnosti, já myslím, že tady máme velice zajímavou příležitost, abychom se podívali na pokyny o volených osobách, je tam velký důraz na přístup eh, ke spravedlnosti. Jak to všechno sloučit, jak to všechno spojit? Abychom takzvaně získali dva za cenu jednoho. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Já jsem doufala, že tohle budou poslední otázka. ale máme tady ještě jednu. Může to být opravdu stručné, protože pak musíme postupovat dál. Mnohokrát děkuji a omlouvám se, že jsem přišla o většinu z vašich prezentací. Veřejných slyšení se účastní hodně lidí. Jak zajistíme, že budou mít pocit, že někdo poslouchá, že jim někdo naslouchá ze strany Evropské komise? je třeba o reformu autorského práva. Tam eh, s nimi manipulovala Evropská komise, říkalo se tomu bots, Jak se vyhnout opakování takové situace? situace, kdy se těch veřejných slyšení účastní stále více lidí a jejich hlasy jsou slyšet, ale potřebujeme nejenom, aby jí byly brány vážně, ale aby oni měli ten pocit, že jsou brány vážně. Toto taky bereme vážně. Jde o restituce a důkazy. Ano, to, co slyšíme na těch slyšeních, bereme vážně. Už skutečně nejde jenom o konzultace a slyšení, v rámci posouzení dopadů nových iniciativ máme souhrn stanovisek, která jsme obdrželi v průběhu konzultace. A e, v důvodové zprávě se snažíme stručně popsat stanoviska, která jsme dostali při konzultaci a jaký dopad to mělo na tu legislativu. A jedna věc, která souvisí s tím, co jsem říkal v souvislosti eh, s reprezentativností stanovisek, je opravdu těžké, aby komise dokázala ze všech stanovisek a názorů, které dostává, zvlášť od veřejnosti, nějakým způsobem zjistit, co je reprezentativní pro jaký soubor občanů. My se snažíme co nejlépe shrnout ta stanoviska, snažíme se při té závěrečné arbitráži legislativy ty věci využít a závěrečné slovo mají spoluzákonodárci, rada a tato instituce. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste se na nás udělali čas a že jste zodpověděli nesnadné otázky našeho výboru. Mnohokrát děkuji. Je to jistě téma, ke kterému se budeme vracet v příštích měsících. Mnohokrát děkujeme že jste mezi nás přišli. Naše, naše další prezentaci přednese Andrea Renda, který je členem odborné skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. A je nám velkým potěšením přivítat ho dnes v našem výboru profesor doktor Renda nám představí dvě zprávy, které už zpracovala tato skupina na vysoké úrovni a týká se to etických pokynů a také politických a investičních doporučení v oblasti umělé inteligence. Takže pan Renda má 20 minut na úvodní proslov a potom také budeme mít příležitost položit mu otázku. Prosím, pane Rendo. Thank you, thank you very much. Děkuji. Mnohokrát. I will uh, allow some time for uh, sort of uh, people that need to come. Já jen vám dám trochu času lidem, kteří potřebují odejít či přijít. Děkuji za pozvání, jmenuji se Andrea Renda a jsem jedním z 52 členů expertů pro oblast umělé inteligence. Já vám vysvětlím, jak jsme byli vytvořeni, jaký je náš mandát a kontext, v němž působíme. A snažíme se splnit náš mandát. Nebude to podrobná prezentace výzev, které představuje umělá inteligence, že to by bylo nejle- nebylo nejlepší využití našeho času, i když samozřejmě mohu odpovědět na otázky a jít hlouběji do některých témat. vývoj té diskuze o umělé inteligence na evropské úrovni lze vysledovat do doby před mnoha lety, ale jeden z klíčových eh, okamžiků při formování této politiky je usnesení o pravidlech o robotice právě v tomto parlamentu. To byl jeden z prvních kroků, který vnesl do celé záležitosti určité eh, pojetí naléhavosti a zároveň tím vznikla řada různých konkrétních akčních bodů. A tu výzva na Evropskou komisi vytvořit politický rámec. Evropský parlament také zahájil sérii rozpráv, které stále pokračují. potenciální debata o tom, zda dát inteligentním robotům eh, určitý statut osobnosti nebo osob, osoby a pak, jestli by měla existovat agentura pro umělou inteligenci nebo agentura pro digitální technologie, zda by měla něco podobného vzniknout na unijní úrovni. Tyto eh, debaty jsou i nadále aktuální. Po těch eh, prvních krocích bylo provedeno několik dalších věcí a iniciativy já zmíním jen dvě. Za prvé, vytvoření expertní skupiny na vysoké úrovni pro umělé inteligenci, která má být poradním prostředkem pro Evropskou komisi, ale vůbec také evropské instituce a členské státy obecně, i je to nezávislá skupina. A to ve dvou hlavních oblastech. Jednak vývoj etických pokynů a principů vlastně uměle, umělé inteligence a pokud možno také jejich zavedení do každodenní praxe při vývoji umělé inteligence ze strany developerů a, a uživatelů. A dále určitá doporučení pro politiku i průmysl. Druhá iniciativa, která vás možná zajímá, je vytvoření něčeho, co se nakonec ukázalo být poměrně rozsáhlou platformou diskuzní, na téma těch nejnalehavějších otázek politiky umělé inteligence. To je Aliance pro umělou inteligenci, platforma, která vyvolá obrovský zájem, 4 tisíce registrovaných účastníků. A to je taková platforma, která je jakýmsi litmusovým testem pro různé naše myšlenky a podněty. A já bych nyní zašel hlouběji do práce naší skupiny na vysoké úrovni. A pak do toho ještě vnesu tu zásadní věc a to je měnící se politický kontext. Byl tu jakýsi jasný závazek, co se iniciativy k lidským dopadům umělé inteligence, jak uvedla paní von der Leyen – Práce této skupiny, zejména na téma etiky, to je obzvlášť důležité pro tento výbor. Začali jsme s velmi prostým, jednoduchým mandátem, ale nakonec se z toho stalo něco mnohem komplexnějšího. Eh, ten, to jednoduché zadání bylo identifikovat etické principy, které by odrážely evropský přístup. Jak se říká Made in Europe, tak eh, tato skupina chtěla hovořit jaksi o umělé inteligenci pro Evropany nebo podle evropských hodnot. A v diskuzi o tom, jaké etické zásady by byly hlavní v evropském kontextu, narazili jsme na řadu problémů. A to jsou pro, takové, jsou to takové problémy nebo komplikace, které jsou nezbytné. Pouhý výčet etických zásad podle mě si nezasluhuje vytvoření expertní skupiny. Mezinárodní organizace, soukromé korporace, asociace, nevládní organizace již identifikovaly ty hlavní principy a softwaroví developři už vytvořili seznamy etických eh, principů. Čili je, existuje přehršel takovýchto různých zásad. A obecně řečeno jsou to podobné ohledy, transparentnost, vysvětlitelnost, férovost rozhodnutí a jejich výsledků, nediskriminace. Ty se objevují průběžně ve všech dokumentech. A skupina expertní eh, přeskoumala všechny tyto principy a začali jsme vypracovat první soubor a uvědomili jsme si, že Evropa je jiná. Evropská unie je jiná proto, že základní práva a klíčové principy a hodnoty už máme v naší smlouvě a v naší legislativě. A jenom uvádět etické principy ne bude stačit pro dlouhodobé posouzení toho, jak má být používána technologie při dodržování našich naprosto eh, nezadatelných principů a práv. že tady jde o to, jak zasadit tyto etické eh, principy do kontextu základních práv. V tom nejšířím kontextu, nejenom to, co se konkrétně vyjadřuje v evropské legislativě, ale práva, která chrání lidi, skupiny, protože mají určitý morální statut jedinců. Takže je to takový, takový jde to až po občanství. Proto jsme přijali rozhodnutí, že etické principy by měly vycházet ze základních práv. A to, čemu říkáme etická umělá inteligence, je především ta, která dodržuje, respektuje právo současné i budoucí. A proto je tu jeden prvek, kterému teď neříkáme už etická umělá inteligence, ale důvěryhodná umě- inteligence a to je e, plnění právních norem. Spolu s tímto požadavkem souladu s právními normami jsme identifikovali etické principy, kterým můžeme říkat možná takové e, post-compliance principy, je to etika, která jde až po, až nad rámec po té, co jsou splněny právní požadavky. Jak pak nasměrovat umělou inteligenci směrem k těmto, k té důvěře a etickým principům. Tady musíme identifikovat celou řadu, nebo v tomto případě čtyři principy, které máme v našich pokynech. A ty jsou tu od toho, aby nasměrovali vývoj umělé inteligence k tomu, co považujeme za předběžné podmínky pro vytvoření důvěry tuto te- technologie její použití mezi občany a občanskou společností. Já se vrátím k těmto principům za pár vteřin, ale chci teď jen dotáhnout celý ten obrázek té struktury, protože další pilíř je, že abychom byli důvěryhodní, a my jsme si opravdu mysleli, že musíme vytvořit podmínky pro lepší důvěru. Po různých skandálech typu Cambridge Analytica a dalších věcech, které vedly ke zhoršení důvěry v digitální platformy, které se spolehají na umělou inteligenci. Proto jsme vytvořili ten, ten rámec pro důvěryhodnou umělou inteligenci a ten třetí pilíř je sociálně technická odolnost nebo robustnost. Co to znamená? To jde směrem jakési odolnosti vůči útokům, také v tom smyslu, abychom byli schopni zajistit fungování z dlouhodobého hlediska v průběhu času, tak aby developři a, a uživatelé a tak dále, aby zajistili že veškerá rizika byla předem ošetřena. Samozřejmě není žádná stoprocentní spolehlivost, protože kyberbezpečnost je komplikovaný prostor, ale alespoň by mělo být vynaloženo maximální úsilí, maximální moderní, použity maximální, do, maximálně dostupné eh, moderní technologie. A zmírňovací opatření nebo opatření ex post, když už k něčemu dojde, a tato zpráva musí existovat. To, co původně bylo etická umělá inteligence, je teď důvěryhodná, která spočívá na právním plnění, etickém plnění a sociotechnické odolnosti. Co se týče etického sladění, tak tam jsme šli do daleko větší hloubky pokynech, které jsme schválili a publikovali 9. dubna letošního roku u příležitosti digitálního dne, tak tam se vyčíslují ty etické principy čtyři, které se pak eh, rozvádí do sedmi požadavků. A to už je ta inovační charakteristika, která by jednou se mohla převést do konkrétnější politiky. My jsme se snažili převést tyto požadavky do jakéhosi se posuzovacího výč seznamu, hodnotícího seznamu, který eh, je, je to takové sebehodnocení. To znamená, praktici z oblasti eh, umělé inteligence to můžou vzít za své, aby se přesvědčili, jestli to, co dělají, je v souladu s těmito principy. A je důležité to mít na vědomí. Ten seznam je, jde, je o sebehodnocení, takže je tam 131 položek. Chápeme, že to zní jako, že to je něco příliš dlouhého, ale je to první pokus jít dál než pouhý výčet etických principů bez konkrétních implementačních opatření, jít konkrétně do praxe a snažit se už trochu naznačovat těm, kdo vyvíjí, vyvíjejí, dokonce i používají umělou inteligenci, jaké jsou ty hlavní otázky, které si mají klást a v jakém pořadí. Aby bylo jasné, že ten proces toho vývoje a proces, který provází šíření těchto systémů, šel ruku v ruce se všemi zárukami. A teď, když jsem vlastně asi v půli svého projevu, tak chci ještě říci, pra, pracovali jsme v kontextu, který je úplně jiný než ta dnešní atmosféra. My jsme se eh, vlastně eh, sešli včera a kontext, které jsme rozvíjeli tyto nástroje, je kontextem, němž DG Connect, Evropská komise nám říkala, že preferovanou politickou variantou prozatím by byla samoregulace a ten přístup tehdy byl takový spíš jako vyčkávací přístup, kdy se uvidí, zda ty naše produkty povedou pak ke spontánní konvergenci kolem těchto principů. To je si ten, ta koncepce toho důvěryhodného umělé, umělé inteligence bude skutečně katalyzátorem pro průmysl, aniž by bylo potřeba nějak zasahovat. Jak dobře víte, tak situace se změnila protože předsedkyně von der Leyenová řekla, že bez ohledu na to, kdy začne běžet těch 100 dní, tak eh, dojde k iniciativě týkající se eh, eh, lidských a sociálních následků umělé inteligence. A ten náš výčet, ty naše etické postupy jsou, budou součástí toho. Takže co teď v této věci děláme? Teď se dostávám k té druhé části toho projevu. Takže důvěryhodná umělá inteligence a etické pokyny, to je začátek procesu. Od té doby jsme zahájili pilotní uh, iniciativy s firmami, výzkumnými organizacemi, občanskou společností, aby se zjistilo a ukázalo, zda tento seznam, který víme, že je zatím takový trošku hrubý, nyní zda i nyní ještě uzavřený, abychom se přesvědčili, zda by se měl nějakým způsobem upřesnit, tak by lépe odpovídal určitým eh, použitím a tak dále, nebo dokonce, aby byl přizpůsoben určitým velikostem eh, podniku. A já se k tomuto vrátím za pár minut. Takže my jsme nastartovali takový průzkum z něhož teď získáváme výstupy do konce měsíce, ještě nevíme, co z toho vzejde. Více než 100 subjektů a výsledků. A je to pokus vyhodnotit, zda ty položky v tom seznamu jsou snadno implementovatelné, srozumitelné, zda se představují zátěž pro ty, kdo chtějí tím seznamem projít, a zda ty firmy či developři už nyní se mohou spolehnout na standardní postupy. Jestli máme například GDPR, to, to je také součástí toho, také se s tím překrývá celkový, celková zátěž, při, by se mohla omezit, kdyby tu byl velký překryv se stávajícími postupy. A pak hloubková interviews, kdy výzkumný projekt eh, AI pro EU, neboli umělá inteligence pro EU, má nyní více než 50 rozhovorů s různými firmami, které představují různé velikosti organizací a podniků a veřejných institucí s cílem zjistit, zda ten seznam je použitelný a abychom měli určitý náznak toho, jak ho dál upravit. A ta Aliance pro umělou inteligenci se k tomu může vyjadřovat velmi volně, svobodně, čili jednak individuální komentáře k těm specifickým bodům, tak to dostaneme taky. 12. prosince, jak jsem se dozvěděl, to budeme mít k dispozici. Začneme to přeskoumávat od 16. prosince, od našeho dalšího zasedání. A cílem bude dospět k použitelnějšímu výsledku a bude to vůbec první případ tohoto druhu. Žádná jiná země, žádný jiný právní systém nedospěl tak daleko. Takže možná, že děláme chyby, ale jsme průkopníky. A samozřejmě evropské instituce si to mohou vzít za své. Je důležité si uvědomit, že zatím ještě nevíme, k čemu ten seznam bude. To, co vám říkám, není, nemá vůbec žádnou souvislost s realitou. Já si to jenom vymýšlím. Jenom spekulace. Takže možná, že nám někdo řekne, že ten seznam bude třeba součást nějakého pro, procesu osvědčování. Že e, firmy nejenže budou muset e, směřovat k důvěryhodné umělé inteligence, nejenom, že to je určitá aspirace, určitý kýžený cíl, ale bude to v některých případech přímo požadavek a pak se ten seznam musí převést do něčeho, co je možno hodnotit prostřednictvím nějakého skóre. Třeba otázka respektu, rozmanitosti, nediskriminace a tak dále a tak dále. Tomu dáváme určité skóre. a pak, když dosáhneme toho skóre, tak můžeme říkat té naší umělé inteligenci, že je důvěryhodná pokud to bude čistě na úrovni soft law, tak to možná nebude nutné. Ale já jsem samozřejmě vám vždy k dispozici. S radostí vám sdělím, jaký je další postup, až budeme sami vědět, co se dál bude dít. Co se týče našich, eh, až budeme vědět, jaká, jaké jsou relativní ambice Evropské komise. Je tu ta agenda eh, kvalitních právních norm a tak dále. Víme, že pokud dojde v těch 100 dnech k nějaké iniciativě, tak budeme muset zhodnotit eh, jaksi dopady hned z hlediska toho začátku, zahájení a posouzení dopadu. To my máme v evropském politickém procesu. Ještě dříve, než se ten návrh dostane na stůl vám, tak všechny tyhle věci budou muset proběhnout. To je součástí eh, agendy Better Regulation. A to je velká část těch stadní. V závislosti na tom, kdy komise začne, tak hned poté budeme mít tyto první návrhy. Takže to je ta první část a já s radostí odpovím na vaše dotazy k tomu seznamu. Nejde o ty plné pokyny, ale pouze o tento seznam. Ty pokyny se zatím, zatím nejsou předmětem přeskumu, ale jednou možná budou. Takže důvěryhodná umělá inteligence, to byla také součást toho našeho druhého výstupu, druhého proudu naší aktivity. A to jsou politická investiční doporučení. Vypracovali jsme 26. června dokument. Je to takový velmi všezahrnující soubor doporučení, který má systemický, a přímo ekosystémový pohled na umělou inteligenci, aby činitelé byli, si, si byli vědomi všech těchto faktorů. Žádný umělo inteligenční ekosystém neobstojí bez silných institucí a systému, který bude katalyzátorem dalšího vývoje. Není možné toho dosáhnout bez dostatečných kvalifikací a také povědomí mezi eh, veřejností a občanskou společností a těch dovedností, které jsou na korporátní úrovni. Rovněž tento ekosystém neobstojí bez výzkumu a inovací a regulací, které napomáhají inovacím při plném dodržování principů a základních práv, která jsem dříve zmiňoval. Takže tu jde o to, aby so, abychom předložili výčet mnoha doporučení, je jich mnoho. Já namátkou pár vyberu, abyste měli představit o tom, jaký systém vytváříme. Takže jedna část těchto doporučení, když možná někteří by z vás nesouhlasili, co je důležité, ale myslím si, že taková Eh, charakteristika jedinečná je toho, že chceme mít celkový systém založený na riziku. Nechceme, aby každý develop, developer každého produktu měl stejnou úroveň bezpečnostních záruk, protože různé aplikace generují různé míry rizika. Ale odpovědnost musí být na těch subjektech, které budou používat umělou inteligenci a částečně také ti, kteří ho budou používat a ty, kteří nastavují uh, systémy a ti musí pak zhodnotit riziko a přijmout odpovídající opatření. Nutno zdůraznit, že my počítáme se, se systémem založeným na riziku, ale který bude mít také určitou přeměřenost. Není to, že bychom přehnaně eh, byli eh, opatrní předem, i když je tu samozřejmě princip předběžné opatrnosti, a kdykoliv to riziko nějaké aplikace umělé inteligence je těžko změřitelné a potenciální dopady jsou zásadní, pak samozřejmě princip předběžné opatrnosti musí fungovat. To znamená, že bychom neměli komercializovat systém, který má potenciální eh, široké dopady. Je lepší, eh, abychom jaksi eh, byli předbě, předem opatrní, než abychom pak litovali. A zodpovědnost na hodnocení rizik je na těch, kdo používají umělou inteligenci. To je důležité. Čím víc studujeme to, jak umělé systémy se šíří ve společnosti, a čím víc vytváříme určité projekce toho, kde nejenom jedinci, ale dokonce umělé inteligence reagují s jinými umělými inteligenci a věci produkují data, která pak používají umělé inteligence. Takže naprosto dokonale fungující systém z laboratoře může úplně vykolejit, jakmile začne interagovat s reálným světem a s dalšími algoritmy. To vyžaduje nejenom posuzování ex ante, ale také celkový posuzovací cyklus pro kohokoliv, kdo komerčně používá umělou inteligenci, aby si uvědomil, jaké dopady to má na koncové uživatele, společnost, hospodářství, životní prostředí. To vše se musí neustále kontrolovat. A když se něco stane, musíme přijmout opatření. Dokonce i v té e, fázi po uvedení na trh. Zní to komplikovaně, ale není to poprvé. Je to určitá evoluce systémů, které teď existují, prostě princip odpovědnosti za produkty, ale s některými specifiky a nepředvídatelností, kterou systémy umělé inteligence vnáší do celého systému. Další věc, kterou prosazujeme, jeden z typických problémů, které, před kterou vždy stojí Evropský parlament, a to je nezbytnost jaksi svižného eh, legislativního přístupu, protože problémy se neustále mění. A zákonodárci, nejen v Evropském parlamentu, ale obecně, trošku zápolí, pokud jde o to, aby drželi krok s technologickým vývojem. To neznamená, že byste to měli vzdát, ale znamená to, že teď jde daleko víc o principy, ne o, nejenom o principy, ale také výstupy. A to mezi tím by mělo být daleko flexibilnější, svižnější, rychlejší. Regulační postupy, jako je experimentální politika, sandboxy, testovací řešení předtím, než se to eh, vypustí v plném měřítku. To všechno byste měli Eh, mít na vědomí. Protože my si uvědomujeme v naší práci, že nejenom eh, zákonodárci, a nejenom evropští zákonodárci, nejenom obec, obecně činitelé a rozhodovatelé, ale všichni musí eh, držet krok s takovými věci, jako jsou takzvané deepfakes, ty jaksi falešné zprávy a sofistikované Protože to jsou věci, které se objevují, jsou, je to naprosto frustrující. My jsme zveřejnili tato doporučení, rádi odpovíme na otázky a poslední část. Kam se posuneme teď? My nejen připravujeme pilotní pokyny a revidujeme ale eh, tato politická doporučení mají určitou následnou aktivitu. Máme k dispozici expertní skupinu na vysoké úrovni, která má mandát do poloviny roku 2020 a mezi dneškem a polovinou roku 2020 zorganizujeme eh, řadu sektorových workshopů, abychom zajistili, že příslušná politická doporučení budou řádně vycizelována a ušita na míru konkrétním velice důležitým sektorům. Musíme být selektivní, protože nemáme nekonečno prostředků, takže teď děláme to, že jsme vytvořili několik takových takových kanálů práce, eh, hlavně u tří prvotních sektorů, které jsme identifikovali a kde chceme eh, společně se zúčastněnými stranami vypracovat konkrétní doporučení, která budou účinná. Za prvé je to veřejný sektor, veřejné služby, jako využívání, rozpoznávání obličejů u celních oblastí nebo na veřejných prostorech. Ale je tam celá řada dalších případů použití ve veřejných službách. Za druhé, výroba jsme přesvědčeni, že ve výrobně, ve výrobě, zejména v takzvaných B2B aplikacích umělé inteligence, toho může EU udělat hodně co do své budoucí konkurenceschopnosti i udržitelného rozvoje. A za třetí zdravotnictví, protože zdravotnictví představuje celou řadu konkrétních problémů nejen etických, ale řekněme také metodických a procedurálních, co se týká rozšiřování systému umělé inteligence. Na to je potřeba se pořádně zaměřit. Zdravotnictví je také jedním ze sektorů, kde se věci vyvíjejí hodně rychle v posledních letech. To jsou tedy tři sektory, na které se zaměříme budeme mít separátní kanály k finančním službám a zemědělství, ale to bude spíše outsourcovanější. To nemůžeme dělat ve skupině na vysoké úrovni. Já se tím zabývám jako výzkumník, jiní experti na tom také pracují. Máme separátní subskupinu pro umělou inteligenci v kyberbezpečnosti, protože si myslíme, že zejména interakce se Cyber Security Act a bezpečnostními systémy, které se objevují, je velice důležité. Na závěr z mé strany bych chtěl říci, že toto je velice důležité téma, ale ne proto, že umělá inteligence je důležitá. Umělá inteligence je zcela nevýznamná. Pokud byste mi řekli, že EU dosáhne svých cílů pro rok 2030 nebo udržitelného rozvoje bez umělé inteligence, bych byl, byl bych naprosto spokojen. Takže ta, ta bitva, kterou někteří z nás bojujeme ve té skupině na vysoké úrovni, je, že se ptáme ne, co může EU udělat pro umělou inteligenci, ale co může umělá inteligence udělat pro EU. A může toho udělat opravdu hodně. Zejména eh, co to kombinace umělé inteligence a internetu věcí. To je základ budoucí průmyslové politiky EU, to je základ posunu EU směrem za udržitelným rozvojem a konkurenceschopností. Eh, na to se mne také klidně můžete zeptat. Chápu, že to není prvotní pravomoc vašeho výboru, ale myslím si, že na to musíme pamatovat, protože Řekl bych, že ta práce na etických pokynech se většinou zaměřuje na výzvy, ale řekl bych, že tady je také celá řada příležitostí. To je z mé strany vše a těším se na otázky. Děkujeme vám za velice nabitou prezentaci. Už tu mám poměrně dlouhý seznam řečníků, takže to vezmeme ve skupinkách po třech. První tři jsou Jackie Jones, Karen a pan Brea. Takže Jackie. Děkuji. Právě mi tak nějak vybuchl mozek, že? Ráda bych se vás zeptala, vy říkáte, co může umělá inteligence udělat pro Evropu. To je hrozně hezké. Jsem si jista, že ostatní kolegové se zaměří na něco jiného. Já bych se chtěla zeptat na nediskriminaci a diverzitu, protože jeden ze sedmi klíčových požadavků důvěryhodnosti je nediskriminace, spravedlnost a diverzita. Můžete nám říci, jak toto přesně bude fungovat, jak to bude implementováno? Jakým způsobem se určí algoritmus, který nediskriminuje, například nediskriminuje ženy? Děkuji. Děkuji, Karen. Děkuji vám za velice zajímavou prezentaci. Mně se líbilo to, že vaše prezentace nepřišla s žádnými jasnými odpověďmi nebo řešeními zatím. Chtěla bych od vás získat více informací o tom, z čeho se stává ten váš hodnotící seznam, protože celá řada otázek kolem umělé inteligence se týká toho, jak zajistíme odpovědnost, jak zajistíme diverzitu, jak zajistíme jejich rozvoj tak, aby umělá inteligence byla reprezentativní co do celé populace a nejenom jedné její části. A šlo-li by to, řekněte nám také pár slov k tomu, že se z umělé inteligence stává takový jaksi souhrný pojem pro veškerou technologii, které nerozumíme. E, řekněte nám prosím, jak vy umělou inteligenci definujete. A nakonec díky za zdůraznění té, toho celého aspektu důvěry. Děkuji a pan Brea. Děkuji, já mám tři otázky. Díky za tu prezentaci. V první řadě komise chce využít doporučení vaší skupiny jako základ pro eh, nějaké legislativní akty, když to tak vlastně nemělo být původně. Můžete nám prosím říct něco k té kritice, kterou slýchám v tom smyslu, že v té expertní skupině dominuje průmysl a že vliv občanské společnosti je hodně, hodně slabým. To je pro nás velice důležitá otázka, pakliže výsledky té pracovní skupiny se mají využít jako základ pro tvorbu legislativy. Dále se chci zeptat, zda zohledňujete další relevantní doporučení, například doporučení Německé komise pro datovou etiku. A dále, hovoříme-li o etické umělé inteligenci, jaké algoritmy považujete za neetické, které by neměly existovat? Můžete nám dát příklady? Protože já jsem žádné zatím neslyšel. A za třetí, jaká práva by podle vás měli, být, měly mít občané, kteří budou negativně ovlivněni, pak, pakliže budou konfrontováni s rozhodnutím, kterému nebudou rozumět a třeba ho budou chtít rozporovat nebo ho chtít přeskoumat. když, to třeba, když se budou myslet, že to je diskriminující algoritmus. Jaká práva by v takovém případě měli mít? Děkuji. E, děkuji vám. Tak, e, teď prosím e, odpovězte a pak vezmeme další otázky. No, tak velice stručně, co může umělá inteligence udělat pro Evropu? My jsme zatím viděli a asi tím pokryji i některé další otázky nebo připomínky. Zatím v oblasti umělé inteligence vidíme v podstatě produkty toho, že je k dispozici obrovské množství dat. První dvě dekády života internetu, takzvané celosvětové sítě, jak to také známe, vedlo k obrovské disponibilitě dat, často osobních dat, dat, která produkují často sami uživatelé. A to vytvořilo poptávku pro výzkum eh, druhů eh, umělé inteligence, které spotřebovávají obrovská množství dat. Proto se umělá inteligence často používá jako takový zastřešující pojem, ale velice často, když dnes hovoříme o umělé inteligenci, hovoříme o takzvaném strojovém učení, což je velice specifický systém umělé inteligence nebo rodina takových technik, eh, které vyžadují obrovská množství dat. My jsme se posunuli od konceptu systému, které se řídí určitými pravidly, eh, jak to vidíme u počítačů nebo u softwaru, jaké využíváme už dnes, a dává se jim, dají se jim data, oni na ně aplikují pravidla a posouváme se k systémům, které prostřednictvím neurálních sítí si inferují vlastní výsledky a vlastně interpretují realitu určitým způsobem. A to je něco, co si vyžaduje astronomické objemy dat. Dává to takový dojem inteligence, ale není to inteligence. Eh, ten stroj si neuvědomuje kontext, nemá sebeuvědomění, ale může to vést k velice přesnému provedení nějakého úkolu. Často přesnějšímu provedení, než jak je toho schopen člověk, ale nejedná se o inteligenci. Znamená to také, že země které mají obrovská množství dat k dispozici, třeba neomezená množství dat ve strojovém učení, tak v těchto aplikacích, to, o tom se hovoří jako o aplikacích B2C, tedy pro koncové spotřebitele, já nevím, například doporučení v Netflixu, nebo já nevím, to je úplně jedno. Nebo vyhledávač Google, to je to samé. Takovéto aplikace vyžadují obrovské objemy dat. A čím víc máte dat, tím přesnější budou. Čím budou přesnější, tím mohou být efektivnější, ale to neznamená, že ve všech těch případech budou to nejvhodnější, co můžeme použít. Objevuje se trend v těchto aplikacích, tedy eh, mezi přesností a vysvětlitelností. Ty nejpřesnější techniky jsou nejméně vysvětlitelné. A to je něco, co si právní systém nemůže dovolit za všech okolností. Můžete dosáhnout absolutní přesnosti, a můžete s tím být spokojeni, pakliže třeba nasazujete umělou inteligenci na snížení spotřeby energie datového centra. Ale pokud jste vláda, která eh, dostává požadavky eh, na eh, přístup k informacím a vy to zamítáte způsobem, jakým to zamítnout nemůžete, tím porušujete správní právo. Já to zmiňuji, protože jsem v nedávné době zrevidoval dva, dvě teze z USA, Ehm, v tom smyslu, že eh, vláda USA dostává, rozhodnu, eh, dostává žádosti o přístup k datům a vydává rozhodnutí, které nikdo nedokáže vysvětlit nebo vyargumentovat. A my jsme o tom tady hovořili před několika měsíci. Klíčový princip dobré zprávy věcí veřejných je odpovědnost, transparentnost a dohledatelnost motivace rozhodnutí. Já jsem ani nezmínil GDPR, protože Tady je potřeba poskytnout vysvětlení, pakliže je datový subjekt ovlivněn nějakým rozhodnutím, ať už je to automatizované rozhodnutí nebo ne. To je něco, co má jasný překryv s těmi limity, které musíme nutně stanovit pro nevysvětlitelné eh, chování umělé inteligence. Proč to zmiňuji? Protože toto není umělá inteligence. Přichází totiž nová vlna umělé inteligence, ta nepožaduje takové objemy big data a může být užitečnější potenciálně v rámci produktivity, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. Hovořím tady o takzvaných aplikacích B2B většinou. A experti a firmy a výzkumníci teďko nasazují tu inteligenci daleko blíže procesům, tak aby se generovala data, zpracovávala data lokálně, ale ta data se neagregují, a neposílají se napříč servery, napříč datovými centry a tak dále a tak podobně. Co tím myslím? Všechna tato data, která budou zapotřebí, jsou to většinou small data. To jsou ta skutečná data, která nám umožní modernizovat náš průmysl. Dotáhnout do konce revoluci v zemědělství, zlepšit zdravotnictví, a nejde o umělou inteligenci ve smyslu eh, vyvinutí lepšího způsobu, jak pořídit selfie. To je úplně jedno, že ano. Data, která potřebujeme na udržitelný rozvoj, na zlepšení průmyslu a zemědělství, zatím neexistují. Takže ve chvíli, kdy budete sepisovat legislativu, když vy budete vytvářet předpoklady pro vytváření a sdílení dát mezi administrativami. To jsou ta data, která potřebujeme, abychom zajistili, že umělá inteligence bude dělat něco pro Evropu. Jinak to bude i nadále jenom sada aplikací, někdy budou užitečné pro spotřebitele, jindy budou užitečné pro optimalizaci konkrétního procesu, ale nebude se to ubírat tím velice důležitým směrem. A on to je důležitý směr. Je důležité, abychom v té diskusi pokračovali, protože Občas se často slýchá, zejména v Bruselu, že, já nevím, datový vlak nám ujel, nebo já nevím, prostě, že nám konkurují ostatní obři. Ona to není pravda. Data, která potřebujeme pro umělou inteligenci, vytváříme právě dnes. Většina dat, kterou budeme do budoucna potřebovat, zatím vůbec nevznikla, takže my nejsme nijak pozadu. Možná v oblasti B2C ano, dejme tomu, ale to neznamená, že ty skutečné aplikace, které potřebujeme, budou aplikace, kde má Evropa konkurenční nevýhodu. A teď k těm dalším otázkám. Co to znamená nediskriminace, diverzita, spravedlnost, jak se to operacionalizuje? My poskytujeme určité indikace. Většina našich eh, položek na seznamu je, zvážili jste nebo implementovali jste konkrétní techniky, které zabrání riziku, já nevím, diskriminace nebo nespravedlivých výsledků. A zde ta diskuse stále probíhá. K tomu máme takovou anekdotu, abych to schrnul. Před pár měsíci Microsoft uspořádal velkou konferenci zde v Bruselu o datové vědě. A já jsem tam mluvil s jednou vědkyní z Microsoftu a ona řekla, něco, co pro mě jako akademika, možná i pro vás jako eh, poslance výboru Jury, něco, co by nás zvedlo ze židle. Ona řekla, my jsme velice, eh, velice spokojení, protože se nám podařilo vyřešit spravedlnost. A já jako akademik se tímto tématem zabývám celý život a jsem naprosto přesvědčen, že neexistuje jednotná definice spravedlnosti. Co to znamená pro datového vědce? Pro datového vědce to znamená, že jste implementovali takové řádky kódu do algoritmu, které odpovídají osvědčeným postupům v rámci toho, čemu říkáme matice kvantitativní spravedlnosti. To je procedurální otázka. Je to procedurální aranžmá. Řeknete svému algoritmu, že musí zvažovat rovnost příležitostí, že nesmí korigovat eh, že, tedy, že musí korigovat nadreprezentovatelnost určitých etnik, ale to neznamená, že se garantuje, že výsledek je spravedlivý. A to je ta šedá oblast, které stále čelíme. Stále zde je určitá legislativní možnost volby mezi oběma extrémy a mezi těmi více než 50 odstíny šedi mezi nimi. Jeden extrém je, že řekneme developerům, a uživatelům umělé inteligence, že pokud si vypracují nejlepší postupy pro spravedlnost a nediskriminaci, tak budou v bezpečí a nebudou odpovědní, bude to tedy takzvané to best effort, eh, tedy ta eh, due diligence, aby se tak řeklo. Udělali jste, co jste mohli udělat při tvorbě něčeho. Druhý extrém je, že zajistíme konečného uživatele proti jakékoliv škodě, která může vzniknout v důsledku užívání umělé inteligence bez ohledu na eh, množství úsudů, které šlo do toho, eh, do toho vývojového procesu. Ten první extrém je proinovační, ten druhý je protektivní pro koncové uživatele. Možná je to ten extrém pro eh, důvěryhodnost. Ani jeden z těch extrémů asi není přijatelný, takže kompromis bude někde mezi nimi. Jinými slovy, bude to kompromis mezi tím, co se bude muset udělat ex ante a co se bude muset udělat e, pro nápravu případů chyb v algoritmu. Bez ohledu na to, jak to bude ve finále dobré, ve, ve finále, e, jak to bude ve finále spravedlivé, nutně tam bude vznikat nespravedlivý výsledek. Je, jeden příklad za všechny, ty takzvané flash crashes. Nevím, jestli to znáte. To jsou případy, kdy dva algoritmy se konfrontují a bez ohledu na to, že každý z nich je řádně navržen, tak spolu začnou bojovat a pak najednou za pár minut máte minus 9% na burze a způsobili jste škodu za miliony dolarů. Jako třeba v roce 2010, ale nikdo za to nenese odpovědnost. Takže algoritmus nebo proces to vám řekne průmysl, my budeme implementovat procesy. Já si myslím, že eh, v Evropě by bychom měli jít nad rámec procesu, měli bychom se zabývat zprávou, řízením celého systému, tím vytvoříme eh, vyšší akceptovatelnost pro důvěryhodné umělé inteligence. Takže ten seznam je veřejný, zveřejňuje se a uvidíte, že zatím to je pouze seznam otázek. Zvážili jste toto, máte někoho, kdo řeší, já nevím, diverzitu, máte nějakou pracovní skupinu pro diverzitu, developery pro diverzitu, v rámci vývoje systému umělé inteligence zohledňujete nějak diskriminaci nebo spravedlnost, protože některá ta diskriminace je nelegální, že ano, takže je potřeba za, zajistit, že hned od začátku tyto věci budou, budou řízené, i když to mohou být výsledky naprosto perfektně sepsaného algoritmu. Takže ta eh, listina hodnocení toto dělá ovšem velice kvantitativně. Z perspektivy někoho, kdo eh, chce věci udělat řádně, když je vyvíjí. Eh, také jsme poskytli definici umělé inteligence jakožto expertní skupina. Měli jsme podskupinu, té já jsem byl součástí a zveřejnili jsme dedikovanou definici, ta je velice široká, není to pouze strojové učení, je to cokoliv, co je schopno získávat informace, zpracovávat je určitým sofistikovaným způsobem a najít řešení nějakého problému, který se pak vyřeší nebo to vygeneruje nějaké poradenství nebo nějaké konkrétní kroky. Takže to si klidně přečtěte, já vám odkaz na ten dokument rád pošlu. Ta definice vůbec nebyla jednoduchá, nebylo snadné se na ní dohodnout. I mezi námi experty. Ta eh, představa, že to původně neměla být vlastně žádná regulace ani nic takového, to je velice důležitá věc. To neznamená, že jsme vyvinuli systém, který by se mohl používat jako sebehodnotící systém, ale my jsme nepracovali na něčem, co by mohlo být použitelně využito v nějakém, v nějakém právním textu. Já v rámci své eh, činnosti se zabývám politikou a lepší tvorbou legislativy, takže já vím, jak má politika vypadat, má být použitelná. Takže to je práce, kterou musíme udělat teď. Takže já si uvědomuji, jaká výzva před námi je Řekl jsem Evropské komisi, že to je výzva. Musíme co nejdříve znát, jaké jsou naše záměry, protože způsob, jakým eh, toto budeme revidovat, se bude měnit v závislosti na tom, jak se ta listina eh, doporučení bude mít využívat. Naše skupina je hodně diverzní, je tam hodně zastoupených stran. Ehm, opakovaně zaznělo, že tam je predominantní přítomnost numericky vzato průmyslu oproti občanské společnosti. Já mám zkušenosti jako někdo, kdo je tou součástí té podsady nezávislých členů. Já nemám žádnou skrytou agendu, chci jenom odvést svou práci. Samozřejmě je pravda, že přístupy se různí. Ale pravda je také to, že na té vysoké úrovni máme adekvátní kontroly a nemyslím si, že by nám průmysl dominoval. Jak asi víte, já jsem člověk, který hodně mluví, takže i na těch schůzích jsem eh, pokaždé, když je slyším proti nějakým argumentům, které ztratí té či oné straně. Já se snažím vybudovat něco, co, je, co bude užitečné pro celou Evropu. V zásadě byste chtěli říct, že chcete spolehat na, ně, na něco víc, než na dobrou vůli některých účastníků. já vám řeknu, jak vypadá realita. Nás nikdo nemanipuluje, ať už skrytě nebo otevřeně. Myslím si, že Zatím se nám podařilo dosáhnout poměrně vyváženého výsledku, konec konců chválí nás i občanská společnost. V tom směru, jakým se ubíráme, víme, jaké máme složení té pracovní skupiny, ale já si myslím, že jednotlivé elementy a jednotliví experti v naší skupině společně vytvářejí dobrý mix, funguje tam docela dobrá chemie a řekl bych, že bychom to měli chtít zachovat. Dokonce i pro mne je to neočekávané. Já jsem poměrně skeptický, co se týká těchto for, ale zatím se nám to, řekl bych, poměrně daří eh, pracovat vyvážením. Řešíme všechno. Eh, zaměřujeme se eh, možná na i v rámci revize těch, těch, těch pokynů na ten seznam Německé etické, etické komise, to, to je velice užitečný dokument. Pravděpodobně to budu já, kdo bude mít na starosti revizi těch pokynů, takže jenom abyste věděli, kdo za to pravděpodobně bude do budoucna odpovědný. Pane, pane Rendo, já tady mám ještě tři další otázky a máme velice málo času. Takže co se týká neetických algoritmů, už to schrnu. Neetické algoritmy eh, Dobrý příklad neetických algoritmů jsou algoritmy, které Eh, zahrnují nějaké eh, zkreslené datové sady a nedělají nic pro korekci toho zkreslení. zvýhodňují určitou skupinu datových sad a nebo do toho algoritmu je zakomponován jakýsi předsudek proti základním právům. To jsou ty předsudky, jaké vydáme v každodenním životě, ale ten algoritmus je může zexplicitnit. Já nevím, takže to může být zvýšená celní kontrola pro určité etnika, nebo pro lidi, kteří pochází z určité čtvrti nebo z určitého místa, že se jim sníží rating pro udílení úvěru a tak dále. My v těch politických doporučeních máme zahrnuto doporučení v tom smyslu, že občané musí mít vždy alternativu v tom smyslu, že se budou moci obrátit na nějakého lidského eh, prostředníka. Pakliže jim autonomní systém vygeneruje výsledek, který se jim nelíbí. A to nejenom z hlediska toho samotného občana, ale vlastně bude porušovat jeho práva. A v rámci eh, řízení požadujeme, aby kdokoliv, kdo vyvíjí umělou inteligenci, aby do systému zahrnul snadný, rychlý způsob nápravy, eh, co do ovlivnění životu občanů umělou inteligencí. Děkuji vám. Děkuji, mám tady ještě tři otázky. Prosím o velkou stručnost a potom i také o stručné odpovědi. Prosím, pan Štětina. Děkuji, já budu mluvit francouzsky. Cette présentation très très détaillée. Děkuji za podrobnou prezentaci. Kolegové, když položím několik otázek, které jsem chtěl říct sám, možná, že s umělou inteligencí je to poprvé, kdy velký technologický průlom, průmyslový průlom je jaksi proti vůli politiku. Protože tehdy všechny ty průlomy byly provázeny také tím, že to uh, politici chtěli. A teď tu máme jakýsi nový průmysl, novou technologii a ta regulace. Tady je ten systém takový, že vždycky to, to probíhá rychleji než eh, ten vývoj, než regulace. Takže vy jste řekli, že my tak trošku se snažíme dohánět tou regulací až ex post. Navíc nevíme, jaká bude budoucnost těchto výzev. Takže z toho se navízí otázka, A to je například eh, rozpoznávání eh, obličeje. To je taková technologie, která může být používána privátně, ale také veřejně nebo státně. A vidíme, co by z toho mohlo vyplynout na etické úrovni, jaká zneužití, třeba co, co se děje k Číně, v Číně s použitím této technologie. Ta technologie se vyvíjí třeba na letištích ve Spojených státech a tak dále. Soukromý sektor to chce také použít pro jedince – ale nevyvolává to určité bezpečnostní otázky? Má otázka zní. Vzhledem k těmto všem výzvám, co můžeme navrhnout komisi, čím se má zabývat a kam, jakým směrem budeme kráčet do budoucna, pokud jde o technologii rozpoznávání tváře. Protože já myslím, že to je důvod, aby to vyvolávalo poměrně strach. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Mikrofon, prosím. Jetzt funktioniert Entschuldigung. Tak už to funguje, omlouvám se. Děkuji vám za zodpovězení otázek, za zajímavou diskuzi. Já tady mám ještě jeden aspekt, který mi chybí jak v té ústní, tak v té písemné prezentaci. Jde o interakci mezi člověkem a strojem. A v tomto jste velice dobře hovořil o otázce transparentnosti, důvěry, důvěryhodnosti. A hovořil jste o základních hodnotách v Evropě, která představuje určité, určité základy. Co to znamená? Znamená to, že i při programování nějakého stroje na té technické bázi používání algoritmu musíte ty hodnoty zohledňovat. Ale máme přece i samoučící se stroje, které se mohou od tohoto základu sami vzdálit. Jakým způsobem můžeme ta data tedy omezit nebo omezit tu možnost takovéhoto odchylu? Kde bude odpovědnost? Jak, jakou tady máme transparentnost? A kdo vlastně bude interagovat s kým? Jak ty procesy budou vypadat? Kdo stanoví rámec pro tuto interakci? A mm, co do našeho eh, jaksi základního principu, že svoboda jednoho končí, kde svoboda druhého začíná. Takže jakým způsobem bude vypadat ta konformita se základními právy? Kdo bude dohlížet na dodržování těchto základních práv? Mně připadají slova důvěra, transparentnost a eh, jistota toho, kdo interaguje, kdo interaguje s kým na jaké úrovni. To je to zásadní. Takže já se chci zeptat, kdo to všechno bude kontrolovat. Thank you. Děkuji. A jako poslední Nikolao. Děkuji, paní předsedkyně. A chci poděkovat panu Rendovi, to byl nesmírně informativní úvod. Bylo to v podstatě dlouhé i krátké, protože, protože to zásadní věc, ale já se pokusím o stručnost. Máme té principy. Pokrok, sociální pokrok, technologický pokrok. To jsou věci, které postupují ku předu na základě protikladů, nicméně vždy směřují ku předu od méně složité na složitější úroveň. To je první věc. Za druhé, technologie a věda a jejich výsledky by se podle mě měly využívat k omezení a eh, pokud možno eh, naprostému vyřešení utrpení člověka. Na kapitalistickém volném trhu, jak všichni vidíme, k tomu nedochází. protože výsledky se patentují. A to vede k velice známým výsledkům. Například 100 milionů lidí jsou pod Prahem chudoby, desítky milionů jsou nezaměstnaní, 5 milionů lidí spí na ulici. Tyhle věci se měly vyřešit. Správně se zaměřujete na logiku. Správně říkáme a myslíme si, že to bude znamenat významné změny. Umělá inteligence především promění průmysl a výrobu. Výroba promění služby. Konkrétně z právního hlediska, my jsme tady ve výboru Jury. Jako výzkumný pracovník v tomto oboru, co byste navrhoval, aby se zajistilo, že práva pracujících, intelektuálů, ale také dělníků, kteří by mohli trpět v důsledku těch technologických změn, protože se zavádějí v rámci volného kapitalistického trhu, protože vidíme, že ve všech zemích EU dochází k ničení jejich práv. Ano, už to uzavřu. Musí pracovat víc, musí později odcházet do důchodu a jejich práva jako pracujících se ničí. A všechny tyto věci by neměly znamenat, že se obrátíme proti digitalizaci, protože digitalizace podle nás ničí miliony pracovních míst. Rád bych si vyslechl odpověď. Kolik mám času? Dvě minuty. Kdyby to šlo co nejstručněji, prosím. Dobře, zkusím to. Měli bychom si s vámi dajít zajít někdy na oběd, až budu v Bruselu, abychom na ten rozhovor měli Eh, víc času. Rozpoznávání obličeje. Ano, je to slibná technologie, která může zlepšit život lidem v řadě ohledů, ale je to také jakýsi krok na základě víry, neboli když využíváte nějaké zařízení, údaje, které eh, z toho plynou, měly by být pod kontrolou. A já konkrétně jsem si rozhodně vědom příslibu například masového dohledu a tabulek sociálního hodnocení, když se podíváme na ten čínský systém, je nesmírně efektivní. A řada z našich předpisů se řídí právě cílem ekonomické efektiv efektivnosti. Je proto důležité, abychom si uvědomili, že některé z věcí, které vylepšují přesnost a účinnost, někdy také znamenají, že ztrácíme, pokud je o ochranu základních práv. Já si myslím, že to, co se teď navrhuje, což je transparentnost v komunikaci, neboli rozpoznávání obličeje se využívá, že to bude stačit. Už teď máme dost právních pravidel, která vycházejí z předávání informací, které koncoví uživatelé krásně dokážou obejít. Dejme tomu teda bannery o cookies – i implementace GDPR, do toho asi patří, když si vezmete jakýsi, jakýsi formulář, nějaký banner na webových stránkách a jenom kliknete na OK, protože ten obsah chcete. Já si myslím, že rozpoznávání uliče se bude ubírat tímto směrem a pokud ten problém budeme řešit jenom takto, tak to nebude stačit. A strne se kolem toho bitva. Nebudu to rozvádět dál, je to velice složitá věc. Já myslím, že si to zaslouží víc pojistek. zvlášť pokud je o takzvanou repatriaci údajů v rukou koncových uživatelů, ale také eh, pokud je o další pojistky z hlediska toho, kam ty data jdou. Druhá otázka se týkala interakce mezi člověkem a strojem. K tomu řeknu jedinou věc, když je to téma na doktorát. Interakce mezi člověkem a strojem, my jsme k tomu přistupovali tak, že se zaměříme hlavně na člověka z hlediska umělé inteligence. Mimochodem, to je asi příliš úzký přístup, omezený přístup, protože bychom se měli zaměřit na planetu, ne na člověka. Ale tam jde o to, že skupina i já se bráníme přidělování odpovědnosti nebo práv a povinností nelidským subjektům. Rozhodnutí zavést systém, který se průběhu času bude eh, vyvíjet, protože je samoučící, znamená rozhodnutí nasadit nějaký nástroj, nějaký předmět, který má velice nízkou úroveň autonomie a bude interak- v interakci s ostatními. A my tedy žádáme lidi, skupiny lidí nebo korporace, aby na sebe vzali odpovědnost za rozhodnutí spustit tento proces, který pak povede k nějakým výsledkům samoučení. Je potřeba dál sledovat, jestli nebo co generuje, nebo jaký dopad má to, co oni spustili na společnost. A tak to děláme teď. Nemáme žádné důkazy toho, že samoučící algoritmy povedou k vlastnímu souboru cílů nebo vlastnímu vědomí. A co je nejnebe, nej, nejvíc nebezpečné, co mám na mysli, katastrofický dopad umělé inteligence, kdybych eh, to měl zlehčovat, tak bych řekl, když ekonom stanoví cíle systému umělé inteligence, protože pak nás to okamžitě nahradí, protože sociální zabezpečení je možné snadno automatizovat, ale je to skutečnost, že když propojíme věci nějakým algoritmy, které se sami učí, možná není inteligentní, ale stejně to nepředvídatelné. A to je jedno z témat, které musíme řešit. Dát odpovědnost lidem a vytvořit systém zprávy a řízení, který neustále aktualizuje pochopení rizik, ke kterým to vede. Nevím, jestli my budeme ta známá agentura, o kterou eh, parlament žádal před třemi, třema půl lety, nebo jestli bude nějaká rada nebo skupina více aktérů, ale něco mít musíme, abychom dál aktualizovali poznatky o rizicích, která se projevují a jak se projevují. A ta rizika musíme zohlednit eh, na straně těch, kteří spouštějí nebo nasazují umělou inteligenci. Nechceme využít, používat slovo agentura nebo rada, protože to by vedlo potom eh, debatu směrem, který nechceme. My si myslíme, že potřebujeme novou formu zprávy a řízení. Aby ta se do toho musí začlenit, aby se společnost nezačala ubírat nevhodným směrem. A ještě k té poslední otázce řeknu jednu věc. Představte si, a to byla první věc, kterou jsem dnes říkal zbytku skupiny, nebo říkal jsem to skupině, když jsme se v červnu 2018 vůbec poprvé sešli. Řekli nám, máte mandát, abyste nám řekli, jak vylepšit konkurenceschopnost EU. A já jsem řekl, můžeme si popovídat o tom, jak využít umělé inteligence, abychom dosáhli udržitelného rozvoje. To jsou dvě různé věci. I vzhledem k tomu, jakou budeme mít agendu 2030, když si položíte otázku, jak zajistíme, že EU se stane nejkonkurenceschopnější v robotice, v továrnách, například eh, na průmyslovém internetu, jak tomu dnes říkáme, nebo eh, v oblasti eh, průmysl 4.0, to znamená maximalizace využití robotů v továrnách. A když se položíte jinou otázku, jak nám umělá inteligence pomůže dosáhnout cíl udržitelného rozvoje, neboli dát každému slušnou a úplnou práci, to je z politického hlediska něco úplně jiného. Takže, abychom dál, parlament musí dál vyzývat Evropskou komisi, aby dělala to, co slíbí, aby se každé generální ředitelství v každém aspektu politiky zaměřovalo na určité věci, včetně lepší tvorby eh, eh, právních předpisů. Musíme posoudit dopad našich pravidel na celou škálu těch dopadů, sociální, ekonomické, environmentální, ať už je to jak chce těžké. Protože toto je model společnosti, který jsme si zvolili pro desetiletí, které přijde. Mnohokrát děkuji, pane Rando. Děkujeme za velice plnohodnotnou diskuzi. Já si myslím, že toto, tento výbor velice zajímá, vzhledem k tomu, co jsme neslyšeli. Určitě nás to bude dál zajímat. Takže možná si budeme povídat ještě někdy v budoucnu. V každém eh, případě mnohokrát děkujeme za to, že jste navěnoval tolik času a my budeme postupovat dál v programu. Máme trošku spoždění, ale já myslím, že tohle byla velice zajímavá diskuze. Takže přejdeme teď na bod 8, subsidiaritu, k tomu nic nemáme. Další bod je 9, což je udělení absolutoria za rok 2018 pro soudní dvůr. Je to projednání návrhu stanoviska. Pane Lebretone, vy jste naším zpravodajem u tohoto bodu, takže předám slovo vám. Merci, madame la présidente. Donc, après... Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Po této vášnivé debatě o umělé inteligenci se teď vracíme k našemu standardnímu postupu. Tohle stanovisko, které bychom měli vydávat každý rok. Týká se to eh, tedy záměru absolutoria zaplnění souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 a týká se to soudního dvora, čili mm, Evropské unie mé poznámky lze rozdělit do dvou kategorií. Jsou tu ty pozitivní, protože celková bilance je uspokojivá, ale jsou tu pak eh, některé další otázky. Pozitivní. Tady konstatujeme míru výkonu, čerpání prostředků 99,18%. To je značný pokrok oproti předchozímu roku, kdy to bylo 98,69. Také konstatujeme, že účetní dvůr neměl žádné námitky. To už je devátý rok v řadě, to je třeba zdůraznit. A konstatujeme, že dva tribunály, které tvoří e, soudní dvůr, e, uzavřeli rekordní počet případů věcí 1769. A co se týče elektronický přístup, takzvaná e-kuria, eh, neustále narůstá. Takže i toto je dobrou známkou. Pak jsou tu některé body, které jsou možná méně pozitivní. Zejména dva body bod 10, kdy připomínáme určité otázky, které zdůrazňuje od samotného základu. To zdvojování počtu soudců připomínám novým poslancům, že to byla velmi živá rozprava v posledním období. Zejména z výboru, portugalský kolega za ALDE, Marinho Pinto, tehdy, když to ještě nebylo Renew, ten vyjádřil negativní postoj k tomuto zdvojení. Nakonec k němu došlo, toto, k tomuto navýšení, a účetní dvůr připomíná, že do 26. prosince 2021 by měla vzniknout zpráva o fungování zejména o účinnosti nezbytnosti navýšení počtu na 56 soudců. Protože to bylo vlastně, to zvýšení bylo z 28 na 56. Já vám to připomínám, protože jsme s tím strávili mnoho měsíců a bylo to velice živé pro ty, kteří si na to vzpomínají, třeba pan Johan. Druhý odstavec, druhý bod je bod 4. To jsou trochu překvapivé údaje. Celková doba trvání řízení. Ona se snížila, pokud jde o soud, 15,7 měsíců oproti 16,4 měsícům v roce 2017, ale přitom se tolik zvýšil počet soudců. U tribunálu, kde se řízení podstatně prodloužilo 20 měsíců oproti 16 třem měsícům v roce 2017. Ono to má oficiální vysvětlení, že v roce 2018 bylo hodně eh, komplexních záležitostí, která vyžadovala větší technickou způsobilost. Ale i tak je to jediné číslo, které není až tak pozitivní. Já nemám žádný důkaz, takže jsem zároveň zapsat, ale říkal jsem si, jestli bychom ne, to nemohli nějakým způsobem spojit s tím zdvojením počtu soudců, protože to, že v tak eh, krátké době máme tolik nových soudců, mohlo alespoň ze začátku mít dopad na účinnost soudu, respektive tribunálu. Ale celková bilance je dobrá. A když jsem se snažil poukázat na něco zajímavého, tak opravdu jsem se musel hodně snažit. Děkuji. Mnohokrát děkujeme za to, že jste se snažil o to, aby to bylo zajímavé, aby vaše zpráva byla zajímavá. Máme nějaké připomínky od členů výboru nebo od zástupců komise? Žádné připomínky. Takže další věc je lhuta pro pozměňovací návrhy pro zprávu pana Lebretona což je 11. listopad v poledne. Já myslím, že pokud nikdo nemá žádnou připomínku, tak si to takto stanovíme a půjdeme dál. Děkujeme. Další bod je bod číslo 10, což je potvrzení nebo schválení zástupců EU ve správní radě a rozpočtovém výboru úřadu EU IPO. Dnes dopoledne koordinátoři rozhodli, že navrhnou následující kandidáty, které by měl výbor schválit. Zástupcem ve správní radě v abecedním pořadí by měly být Isabel Feldman a Mariel Gallo. A zástupcem EP v rozpočtovém výboru má být jako jediná kandidátka Isabel Feldman. A já vás nyní požádám, abyste hlasovali o každé z kandidátek. Zřejmě budeme potřebovat elektronické hlasování v prvním případě, ale ne ve druhém. U obou případů dobře. Musíme o obou hlasovat elektronicky. Takže zahájíme hlasování. Nejprve paní Isabel Feldman. Omlouvám se, chcete si vzít slovo? Chcete k tomu něco říct? Já jsem úplně nepochopil eh, eh, pravidla hlasování. Vy říkáte, že zahajujete hlasování, ale jsou tu dva kandidáti, tak jak, jak na to? Thank you. So we'll take a vote, um... Dobře, děkuji. Budeme hlasovat o obou kandidátkách a ta, která dostane nejvíc hlasů, bude první kandidátkou nebo plnohodnotnou členkou a ta, která dostane méně hlasů, bude náhradnicí. Karen? Takže budeme hlasovat pro každou z kandidátek postupně nebo současně a každá bude mít své tlačítko na tom hlasovacím systému. <laughs> I think it would be easier. Já myslím, že by bylo jednodušší, kdybychom hlasovali postupně, takže já řeknu paní Izabel Feldman a pokud chcete hlasovat pro paní Izabel Feldman, tak hlasujte plus. Pokud pro ně nechcete hlasovat, tak nehlasujte. A pak řeknu Mariela Galo a pokud budete hlasovat pro ní, zmáčkněte plus a pokud ne, tak nehlasujte. Takže nebudeme pro nikoho hlasovat negativně nebo u nikoho hlasovat negativně, to je jasné. A co když se nikdo nechce zúčastnit? Co když se chce zdržet hlasování? Tak nemusíte vůbec hlasovat. To není to tež. Pokud se chcete zdržet hlasování, dobře, já se zeptám, kdo se chce zdržet hlasování. Je to jasné? Takže teď přejdeme k hlasování. Okamžik. Correct. We will not we will not announce the result of the first vote. Výsledky prvního hlasování oznámíme až po druhém. Ano, dává to smysl? Takže teď zahájíme hlasování o paní Isabel Feldman. Takže pokud chcete podpořit paní Isabel Feldman, prosím hlasujte pozitivně. A hlasujeme. us need to do. Sorry, we're waiting for one at the front. Omlouvám se, čekám ještě na jeden hlas. It's Mr. Gunn. Mr. Gunn, are we, okay. Um, so we will close this vote. Dobře, takže toto hlasování uzavřeme. A nyní zahájíme hlasování o paní Mariel Galo. Um, and we will now close the... A uzavřeme hlasování. Máme počty? I'm afraid we may have to repeat this. Maybe we need... Já se obávám, že to budeme muset zopakovat. Možná to musíme dělat jinak. Já jenom zjistím, proč to nešlo. Okay, I think this system has not... Dobře, já si myslím, že tenhle způsob se nám úplně neosvědčil, zkusíme to jinak. Použijeme, nebo po druhé nám elektronický systém nahlásil zdržení se, hlasování a tak dále. Omlouvám se, že jsem vás všechny takto zmátla, ale tentokrát, myslím, budeme hlasovat plus pro paní Feldman a minus pro paní Galo. Takže pokud chcete zvolit paní Feldman, volte plus a pokud paní Galo, zvolte mínus a dostaneme napřímo výsledek. A pokud se chcete zdržet, tak se prostě zdržíte. we have 10 for Mrs. Feldman, 9 for Ms. Polo and one person abstained. Okay, so this time... Dobře, takže se zdá, že tentokrát máme 10 hlasů pro paní Feldman, 9 pro paní Kalo a jeden se zdržel hlasování. Takže paní Feldman byla zvolena zástupkyní plnohodnotnou členkou rady a paní Kalo náhradnicí v radě. A paní Feldman, co by jediná kandidátka pro rozpočtový výbor, Dobře, takže o tom také musíme hlasovat. Takže nyní zahajujeme hlasování o tom, jestli navrhneme paní Falman jako jedinou kandidátku pro rozpočtový výbor. I think we could have one more vote. Já myslím, že bychom mohli mít ještě jeden hlas. Já teď uzavřu hlasování. So we have 11 in favor. Takže máme 11 pro, takže návrh byl přijat a bude navržena. Yeah. Okay, thank you very much. Dobře, mnohokrát vám děkuji. Děkuji za toto rozhodnutí. Na základě výsledku hlasování myslím rozhodli, že tady navrhneme paní Feldman a teď přejdeme na za část zasedání za zavřenými dveřmi, takže navrhuji krátkou pětiminutovou přestávku, protože řada z nás už tady sedí docela dlouho a budeme pokračovat v 17.10.